Thank you. Děkuji. Milí kolegové, dovolte, abych zahájil bod 5. Ještě jednou prosím omlouvám pana Gualtieriho, eh, takže jsem byl včera požádán, abych předsedal této významné schůzi, která je taková speciální, eh, protože nebývá to často, kdy můžeme přivítat někoho, jako je paní Christine Lagarde, která je kandidátkou na pozici prezidenta, respektive prezidentky Evropské centrální banky. Mario Draghi mm, odejde k 31. říjnu eh, po eh, svém pětiletém mandátu a v souladu s článkem 283 bod 2 smlouvy o fungování EU, tak Evropský parlament je konzultován pokud jde o jmenování eh, prezidenta Evropské centrální banky. A eh, kandidát, kandidátka dostala písemné otázky, 76 otázek a odpovědi eh, kandidátky jsou přílohou k jmenování a dnešní slyšení. Poté bude pokračovat vlastně hlasováním v 6 hodin dnes večer, kdy kdy přijmeme rozhodnutí na doporučení, k doporučení rady, tedy potvrdit paní Galagard na post prezidentky Evropské centrální banky, což bude potvrzeno na plénu poté 16. 17. Eh, eh, září. A takže nejprve mm, paní kandidátka přednese desetiminutový projev, potom máme dost rozsáhlý seznam zájemců o diskuzi a já na konci ještě bych chtěl dát slovo v Catch the Eye, tedy eh, v takovém tom spontánním eh, kole řečníků a prosím, buďte realisté takže skutečně klaďte takové otázky, aby bylo možné na ně v dané lhůtě odpovědět. Ale nejprve bez prodlení dám slovo paní Lagarde, která má 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěla, abyste ke mně byli schovývaví, protože já jsem eh, si připravila 15-minutový projev a včera s panem Gualtieri mi bylo řečeno, když jsem s ním mluvila, že budu hovořit 5-15 eh, minut, ale teď slyším 10 minut, tak já eh, skončím, až uběhnu 10 minut. Dámy a pánové, eh, členové, členky tohoto výboru, je to pro mě velká čest zde vystoupit a i v podstatě mám trochu strach. Jedinou útěchou mi je, že Eh, eh, řada z vás je ve stejné pozici jako já. To znamená, vy jste eh, také zde noví, učíte se, já také jsem novou kandidátkou, také se učím, takže určitě, co je nám společné, je nadšení pro věc, které chceme sloužit. Já si myslím, že vztah mezi Evropským parlamentem a ECB je klíčovým kamenem naší měnové unii centrální banky jsou nezávislé, ale centrální bankéři nejsou přímo voleni a mm, proto eh, musí se zodpovídat eh, vůči těm, kteří volení jsou. A mm, tudíž pro mě stanovisko Evropského parlamentu je vždycky klíčové a bude klíčové v tomto jmenovacím procesu. Já jsem tak trochu váhala, zdali budu hovořit o ekonomickém výhledu v Evropě, v Evropě, nebo zdali budu hovořit o dalších záležitostech měnové politiky a podobně. Ale myslím, že bude zajímavější asi, abych řekla něco o mé profesní zkušenosti, což podle mě je velice relevantní pro funkci prezidentky ECB. Byla jsem ředitelkou Mezinárodního měnového fondu posledních eh, vlastně 8 let a měla jsem eh, to eh, to privilegium, že jsem mohla vést tuto instituci, která je vlastně takovým úhelným klamenem globálního finančního systému. A mm, z tohoto titulu a vlastně i jako ministrině financí ve Francii, tak já jsem přispívala k řešení finančních krizí na úrovni evropské i mezinárodní. Také jsem byla přímo eh, zapojena do posilování Evropské hospodářské měnové unie. A co bylo mou motivací vždycky v každé funkci, je mé odhodlání které platí všude ve všech funkcích, sloužit veřejnému zájmu a i reagovat na oprávněná očekávání lidí, občanů. Já jsem si hned uvědomila, že Eh, nedostatečná regulace nebo nedostatečná rozhodnutí mohou mít velké dopady na životy lidí. A vždycky jsem si byla vědoma hlubokého významu, eh, které tato rozhodnutí mohou mít na životy lidí. Eh, v předchozích funkcích vždycky jsem se zaměřila na, zaměřovala na zásadní věci. V měnovém fondu jsem se snažila reagovat na očekávání, což znamenalo také, že jsem se zaměřovala na otázku, jak řešit nerovnosti ve světě, změny klimatu. Na, eh, zaměřovala jsem se na více inkluzivní, spravedlivější růst, což nebylo často nahlíženo na něco, co by mělo být v mandátu této instituce, ale v podstatě nakonec eh, se to eh, začalo považovat za eh, kriticky důležitá témata. Já jsem byla ve vedoucích funkcích. Tady nejde pouze o to, ale stanovat priority. Jde o to také naslouchat, naslouchat všem hlasům a snažit se o různorodost Mm, všech myšlenek. A já jsem ne, nespolupracovala pouze s ekonomy. Ale já jsem po všech chtěla, aby mi poskytovali podklady, abychom mohli přijímat eh, rozhodnutí, která se opírají o důkazy. Já jsem přišla s takovou moderní vizí činnosti měnového fondu, aby byl více inkluzivní, aby se otevřel občanské společnosti, aby podporoval různorodost. To bylo zásadní v mé strategii. Proč? Poněvadž v podstatě to jsou hodnoty, ve které stále věřím a které, pokud budu potvrzena prezidentkou ECB, tak budu prosazovat i zde. Zde dovolte, abych se zaměřila teď na tři z těchto principů, které podle mě jsou zcela zásadní pro účely této funkce. První je angažovanost, to znamená eh, zavázat se, že budu plnit mandát ECB a potom eh, rychle reagovat na nové výzvy. Takže o těchto dvou hovořím společně. Co pro mě zcela zásadní je i inkluzivita, to znamená zapojovat všechny a vysvětlím, co tím míním později. Takže jednat eh, skutečně zodpovědně, zavázat se, plnit určité věci a jednat rychle. Mm, já znám z, eh, z různých teorií a z praxe, eh, že zcela zásadní toto je právě pro stabilitu a pro blaho lidí. A od samého počátku ECB plní tento cíl na začátku také i se eh, dařilo řídit různorodou měnovou unii. To byla doba, kdy byla nízká stabilní inflace, ale poté došlo k rychlé změně, velice náhlé změně v roce 2008, kdy ECB e musela bojovat nejenom proti inflaci, ale i proti deflaci. A tam bylo zásadní angažovat se Eh, šlo o to, aby cenová stabilita nebyla ohrožena eh, tou dlouhou, vleklou dobou nízké inflace. Já tomu říkám low inflation. A zde ECB se musela adaptovat novým výzvám té doby a musela eh, skutečně Eh, eh, jednat ve světle důkazů, fakt, zkušeností, chovat se inovativně, ale jednat vždycky v rámci zákona a svého mandátu. A právě to, že jednala tak eh, rychle, tak byla schopná reagovat na měnící se, rychle měnící se okolnosti. A bez této schopnosti inovace, tak určitě podle mého soudu, krize i podle dalších expertů, tak ta krize by byla bývala daleko horší. Vlastně mm, ECB si to sama zanalizovala a zkoumala, co by se bylo stalo, kdyby se byla nechovala takto rychle, inovativně a mělo by to dopad na ekonomiku, která by byla na tom o 2% hůře, kdyby byla nepřijala tato opatření nekonvenčního charakteru v polovině roku 2014 tedy tak nekonvenční opatření. Zaměstnanost v eurozóně eh, se zvýšila o 11 milionů, 11 milionů nových pracovních míst od poloviny roku 2013 eh, a protože se zvýšila důvěra v ekonomiku a tudíž se začala tvořit pracovní místa. Takže pokud budu potvrzena jako předsedkyně ECB, tak já budu pracovat se stejnými zdravými principy. To znamená, eh, budu plnit hm, závazky vyplývající z mandátu, ale budu eh, eh, rychle, efektivně se snažit, abychom se adaptovali na měnící se svět. Výzvy, které podmiňují stávající politiku ECB, tak ty výzvy nezmizely. Ekonomika v eurozóně čelí určitým rizikům, které jsou spojeny s externími faktory, o tom lze diskutovat, a inflace neustále zůstává příliš nízká, určitě nižší než cíl ECB. A tudíž souhlasím s názorem eh, řídící rady, že eh, pro delší období je třeba mít politiku, která eh, se bude snažit tu inflaci dostat těsně pod 2%. Ale také zde máme další významné otázky, které se rysují na horizontu, které bude muset řešit naše měnová politika. Za prvé, dopad nekonvenčních politik bude neustále pozitivní a aby byl pozitivní, tak je třeba, abychom si uvědomili negativní dopady a vedlejší možné dopady těchto politik a musíme i reagovat na obavy lidí. Eh, samozřejmě hlavní věcí, kterou budeme plnit, je cenová stabilita, ale to znamená, že musíme provádět velice pečlivý monitoring a i eh, provádět analýzy, tak jak to doposud dělá rada. Za druhé, eh, to prostředí nízké inflace a nízkých úrokových sazeb klade strategické otázky pro všechny centrální banky, nejenom pro ECB. Centrální banky musí eh, dobře umět uchopit, pochopit eh, vývoj inflace a musí dělat analýzy, takové inventury nových nástrojů, které aktivovaly v době krize, musí se zamyslet nad tím, zdali jejich měnové politiky stačí, jsou dostatečně robustní, aby odolali příštím výzvám. To je úkol, eh, který já hodlám také plnit na širším základě. Za třetí, centrální banky neustále čelí novým typům výzev, problémů, eh, nemluvě o těch spojených se změnami klimaty, například ne, klimatu nebo technologické změny, potom potenciální roztříštěnost stávajícího eh, řádu ve světě. A takže je třeba, aby naše politiky uměly hledět do budoucna a aby brali do úvahy širší kontext, ve kterém budeme usilovat o cenovou stabilitu. A nakonec, efektivita naší měnové politiky také i naráží na takovou rigidnost finančního systému Role ECB, pokud je o finanční stability, tak ta se rozšířila významně, aby reagovala na problémy krize, což vedlo k novým úkolům makroprudenční politiky a e, vedlo to k většímu dohledu, který teď provádí ECB. Samozřejmě dozor, bankovní dozor hraje významnou roli, pokud jde o ty nárazníky, kapitálové nárazníky, pokud jde o snižování rizik v rozvahách bank. My zde máme máme tedy společný ukazatel úrovně 1, který se zvýšil z 11% v roce 2014 na 14 v roce 2018 a v podstatě eh, ty nevýkonné nebonitní úvěry, ty klesly o polovinu ve většině bank. A zde ale je třeba ještě dokončit bankovní unii tak abychom mohli posílit sdílení rizik v eurozóně, abychom rozšířili přístup k financování. Banková ziskovost, bankovní ziskovost je nízká, jak víte, a finanční sektor se změnil tím, že eh, do toho vstupuje celá řada takzvaných nebank, tedy nebankovních institucí. Podíl těch nebankovních institucí, které financují finanční toky v eurozóně, tedy to se zvýšilo ze 30% před krizí na více než 50% dnes. To jsou obrovské změny, které třeba vzít do úvahy, když hovoříme o finanční stabilitě. Fintech, fintechové firmy, fintechové firmy, takže eh, ty nyní představují v podstatě čtvrtinu eh, průmyslu finančních služeb a v tomto prostředí centrální banky a dozor musí Eh, zajistit bezpečnost finančního sektoru, ale také musí být otevřený těmto změnám. A to znamená, že musíme být schopni vnímat eh, rizika, která zde vznikají, jak to je se kriminální činností a musíme zajistit případnou regulaci, která se týká eh, třeba nových technologií a musí to být vše pro veřejné blaho, což znamená, že musíme uznat i to, že inovace mají své výhody pro občany, ale je třeba, aby to všechno sloužilo bezpečnému prostředí finančních služeb. Takže budu e, plnit mandát, rychle ho chci plnit e, a třetí, e, nebo druhý komponent, druhý aspekt, který je důležitý, je inkluzivita. Co to, co to znamená, co tím míním? První aspekt, podle mého soudu, je spolupráce. Spolupráce v eurosystému. Máme zde obrovské know-how, které je přece k dispozici a které nám může pomoci, abychom řešili společné výzvy. Takový příklad je síť pro ozelenění finančního systému, to je síť, která byla vytvořena nedávno v roce 2017 a ECB je členem této sítě. Změny jsou eh, neodvratné. Centrální banky také mohou hrát klíčovou roli v globální spolupráci, mohou eh, podporovat multilaterální pořádek v oblastech, mm, kde máme kompetence, schopnosti a zde centrální banky musí tedy vstupovat do toho multilaterálního řádu a centrální banky ne, nevystupují v nějakém vaku. Je třeba, aby se zvýšila efektivita naší měnové politiky a e, to tím, že budeme mít, eh, budeme mít tedy eh, příslušné národní a evropské politiky a veřejnost eh, bude nám důvěřovat. Zde my máme i nové nástroje, abychom mohli zvyšovat produktivitu a více používat nové technologie, abychom mohli chránit standardy, normy sociálního trhu, abychom předcházeli sociálnímu dumpingu. To musí pomáhat ale všechno reálné ekonomice a především v oblasti služeb. A role parlamentu zde je zcela užitečná, zásadní, protože jste e, zákrodárným orgánem. Další oblast spolupráce to jsou fiskální politiky, které musí být dostupné pro to, abychom stabilizovali naše ekonomiky v době, kdy je na tom ekonomika špatně a abychom příliš nepřetěžovali měnovou politiku. Podle mé zkušenosti, když jsem byla ministriní financí, tak jsem viděla, jak je těžké koordinovat naše politiky, především ty fiskální politiky. A protože Tady každý řeší národní problematiku e, u nás doma. A evropská dimenze může být velice zásadní proto, abychom mohli například e, čelit destabilizaci a externím šokům, musí být efektivní, musí být jednoduchá, zjednodušená a mm, to mm, není něco, co jen tak spadlo z nebe. Ne, my jsme na tom tvrdě pracovali v Měnovém fondu, abychom zjednodušovali pravidla Eh, která, eh, podle kterých se prohlubují trhy. Z krátkodobého pohledu je třeba i zreformovat, završit reformu Evropského stabilizačního mechanismu, je třeba eh, vyřešit ten problém z toho fondu pro řešení bankovních krizí a je třeba jít cestou konvergence. A v kombinaci s dalšími reformami eh, finančních a platebních systémů tato opatření také pomohou i posílit mezinárodní roli eura. A to umožní eurozóně, aby eh, měla více výhod, eh, když tedy euro bude tou mezinárodní rezervní měnou. Určitě to bude i posilovat naši strategickou nezávislost. A druhý aspekt stejně důležitý je různorodost. Já mm, Paul Valéry mm, řekl na konci druhé světové války, dejme dohromady to, co máme co nejlepšího, ale musí nás i obohatit naše rozdíly. Rozdílnost. Simon Weil, když byla předsedkyně Evropského parlamentu, eh, tak v podstatě říkala to tež. A já jsem přesvědčena, že různorodost je zdrojem bohatství. Je třeba tedy využít talenty z různých prostředí a je třeba přistupovat ke všem lidem stejně, rovně, bez ohledu na státní příslušnost, eh, etnikum, národnost eh, a podobně. A je třeba, abychom eh, my naslouchali celé škále různých hlasů, což je zásadní pro každou politiku a vlastně proto já vítám i dialog, který povedeme v příštích letech, pokud budu potvrzena ve funkci. ECB musí také e, pochopit trhy a trhy e, musí jim naslouchat, musí je pochopit. Samozřejmě trhy ji nemohou diktovat, ale také musí naslouchat lidem, protože měna v podstatě to je přece veřejný statek, který patří lidem. A je v, v IMF. Já jsem pracovala na tom, aby zástupci občanské společnosti také byli zapojovány do našich rozhodování. A určitě eh, měli bychom zajistit, že občanská společnost, respektive její zástupci, tedy lidé jako takoví, aby se eh, eh, stotožnili s eurem a s eurozónou. A bohužel nemůžeme říct to tež o všech evropských institucích a já si myslím, že tady jde o to posilovat silný dynamický dialog a tento situaci může zlepšit. A mm, takže mm, jednat tedy se zápalem, rychle, zapojovat všechny do toho, inovace, spolupráce, to budou předpoklady, stejně jako zodpovědnost a komunikace. Já se těším na eh, bohatou výměnu názoru a přišla jsem nejenom, abych odpověděla na vaše otázky, ale já jsem se na ně samozřejmě tvrdě připravila, ale já mám za sebou velkou zkušenost. Ale přišla jsem také, abych vyslechla vaše názory a abychom zjistila, co vy očekáváte od předsedkyně Evropské centrální banky. Děkuji. Um, I guess it was important to hear all... Děkuji vám. Určitě bylo důležité, že jsme si vyslechli celek vašich názorů, zároveň se ale musíme přizpůsobit časovému režimu. První kolečko maximálně pět minut vždy a druhé pak přizpůsobíme času. Jako první Markus Ferber za EPP. Děkuji. Dovolíte-li, dohovořit hovořit eh, německy. Já si dovolím vás srdečně přivítat jménem EPP na vašem novém stanovisku jako eh, úřadující eh, předsedkyně. Velice abstraktním způsobem se zde popsala, v čem spočívá úloha ECB a že se na ní tedy soustředíte. A ostatní záležitosti i tak musí odsouhlasit ostatní, vy jste se od nich zmínila, ale eh, jedná se o podružné záležitosti. Zmiňujete nástroje, nové inovativní nástroje a já jsem si s velkým zájmem seznámil s analýzou Mezinárodního měnového fondu pod vaším velením, že by se například mělo odstranit ehm, peníze že by se eh, měla změnit eh, bankovní účty, že by se mohlo například dodávat eh, hotovost helikoptérou. Já se chci zeptat, tak, když hovoříte o nových inovativních nástrojích, uvažujete i o takových věcech. Já vám děkuji za tuto otázku. V roce 2008 a posléze v roce 2014 bylo pouze málo lidí, kteří už měli představu o těch nástrojích, které posléze byly ať už vynalezeny nebo zavedeny, ať už makroobezřetnost nebo eh, vodítka nebo programy nákupu různých eh, nástrojů, eh, cílené financování. Já si myslím, že tehdy a ani zde ani snad jinde v centrálních bankách nečekal, že se opravdu budou muset uchýlit k použití právě takovýchto nových nástrojů. Mnohé, jinými slovy, se tehdy udělalo v reakci na to, co si žádala doba a včetně ECB, kde jsme snažili se naplnit podstatu článku 127 smlouvy o fungování EU, která se soustředuje hlavně na cenovou stabilitu. Stabilita cen byla inspirací pro celou sadu nástrojů, které byly posléze použity a to účinným způsobem. V celé eurozóně. Proč říkám, že účinným způsobem. Ono samozřejmě je to obtížné to pak zpětně zdůvodňovat a dokazovat si, jaké by to bylo, kdyby se ty nástroje nevyužily. Ale my jsme se o to snažili. Snažili jsme se ocenit, jak se nám tyto nástroje osvědčily. Podařilo se nám os- odvrátit příliš rizikovou míru inflace zachránit eurozónu 2%. Tak jsme to vypočítali, díky mm, právě těmto nástrojům jsme jich dosáhli. Do budoucna se musíme soustit přesně téhož. Vyhodnotit nejdříve hrozby, okolnosti, nejvhodnější sadu nástrojů, ať už těch stávajících, případně manévrovací prostor těch, které zatím nebyly použity. A kolik nás to bude stát, jakou měrou ty nástroje cokoliv vyřeší. To jsou oblasti analýzy, které budeme muset kolegiálním způsobem v rámci eh, guvernérské rady eh, provést. Já nechci předvídat, ať už 12. listopad či budoucí zasedání, jak to dopadne. Já ani nejsem osobou, která to bude určovat, ale jsem nadevše přesvědčena, že analýza nákladů a výhod a tu bude muset provést nikoli pouze samotná ECB, ale i v koordinaci s ostatními hráči, centrálními bankami například v celém světě, nám, nás opravňuje k tomu, abychom použili všeho, co je třeba. Jako další pan Fernandez. Děkuji. Vítejte, paní Lagát, na půdě tohoto výboru. Já se obávám, že moje připravená otázka se velice podobá eh, otázce paní, kolegy Ferbera, ale možná je to trochu přece jen jiné. V písemné odpovědi tomuto výboru odpovídáte něco a já se chci eh, zeptat, abyste či požádat o vyjasnění. Otázka číslo 6. Tam, když se hovoří o rámci monetární politiky, tam odkazujete na změny, na, které nastaly po krizi. Ale nedáváte jasné ano či ne jako odpověď. Totiž před tím, než nastala finanční krize, tak ECB používala kompenzační prostředky, nekonvenční prostředky. Posléze došlo ke snížení úrokových měr a to znamenalo stagnaci a zároveň to eh, vedlo k napětí v peněžních politikách. Když tedy se hovoří o přirozené rovnováze úrokových měr, tak já se táži, v čem to spočítá. Zda by nestálo za to nově proanalýzovat rámec peněžní politiky, nakolik to umožňuje mandát ECB a nastolit přirozenou úrokovou míru, což by znamenalo, že se může snížit eh, počet intervencí eh, a i samotný, mm, samotná krizovost či náchylnost ke krizím. Zda se zabýváte například analýzou zavedení digitálních peněz a zda se snažíte přehodnotit mm, tarifní rámec tak, jak to činí Bank of Canada a některé americké banky. Mohla byste konkretizovat eh, tu odpověď na otázku číslo 6? Já jsem se právě snažila u těch písemných odpovědí podávat vyčerpávající odpověď a někdy možná bylo těch podrobností až příliš. Ale vrátím se eh, k tomu, o čem hovoříme. 2003 to už je z pohledu ECB vzdálená minulost a mnohé se od té doby změnilo. Ehm, máme Evropské centrální banky, které mají vysokou reputaci. Bank of Canada například přehodnocuje své monetární rámce každých pět let. A ehm, peněžní rámec a jeho analýza probíhá. Vše bude probíhat až 12 let. Tam si vyslechneme i názory na tento rámec ze všech stran. A já jsem přesvědčena, že v rámci současného předsednictví a za předsednictví pana Dragiho už existuje určitý aspekt, který nám umožňuje proskoumat některé komponenty tohoto peněžního rámce. Ono už vlastně i v červenci jsme se o tom zmínili. Například určit, zda inflace, která má být blízko 2%, ale těsně pod nimi, zda je to vhodné, zda je to něco, co je způsobem, jak je ověřována úspěšnost naší monetární politiky. Další vyjasnění těchto cílů je rovněž něčím, co zkoumáme. Co je cílem? Co je blízko dvěma procentům, ale těsně pod nimi? Je to 1,6 nebo i tam je určitý prvek flexibility. A z toho, jak já chápu práci eh, guvernérské rady ECB, Nezdá se jim, že by to bylo 1,6. Na druhé straně sami neříkají úplně do eh, posledního čísla za desetinou čárkou, kolik by to mělo být. Jak už bylo zmíněno, guvernér australské centrální banky v eh, Jackson Hall, kde se všichni scházíme. Pochopil by obyčejný člověk, proč trávíme tolik času analýzováním významu pojmu blízko dvěma procentům, ale přece jen pod nimi. Jde o to, že při každé variantě se snažíme analyzovat dopad určité inflační míry a zároveň dávat určitý manevrovací prostor. Já rozhodně takto mám v úmyslu pokračovat a poslední slovo bude mít rada guvernéru. Louis Caricano, eh, men za Já osobně jsem velice potěšen, že vidím někoho s vašimi zkušenostmi, jako kandidáta na tento post, takže vám držím palce. Nyní žijeme v takových dobách, které v podstatě nám mohou nahánět strach. Populismus, pan Trump, šoky, které otřásají globální ekonomikou, mnozí věští novou krizi mě i některým jiným kolegům dělá starost, zda Evropská centrální banka a zda evropské banky jsou vůbec na další krizi připraveny. Já se domnívám, že právě ECB už víceméně vyčerpala veškeré konvenční obvyklé prostředky a kroky, které má, ke kterým může sáhnout. Snižování úrokových měr, tam už to, myslím, nemůže jít dál a mnozí si myslí, že opravdu tam už bylo vyčerpáno vše. Ale na evropské straně jsme zatím ještě nevykonali plně svůj domácí úkol. Je tam mnohé, co se dá potenciálně ještě k čemu se dá sáhnout. Fiskální nástroje. Moje otázka zní v těchto dvou oblastech. Za prvé, nastalo um, obecné vědomí, že Evropská centrální banka už využila všech nástrojů, případně se domníváte, že máte další nástroje, pokud ano, tak které a jak byste jich použili. Druhá otázka. Um, bylo vykonáno všechno v oblasti reform a pokud ne, co máte v úmyslu vykonat, jak vám může parlament či rada pomoci, jak vidíte svůj úkol ve smyslu dokončení všeho, co je třeba dosá- dotáhnout do konce, například backstop pro záchranný mechanismus, pojišťovnictví, zajištění a tak dále. Děkuji a děkuji i za vaše úvodní komentáře. Když začala krize, tak mnoho centrálních bankéřů se stěžovalo, říkali, centrální bankéři přece nejsou těmi jedinými, kdo by to měli řešit. Ale uh, guvernéři vlastně tehdy se snažili využít všechny nástroje, které měli k dispozici. My jsme se snažili hodnotit ten rámec Snažili jsme se zaměřit nástroje, které jsme měli k dispozici, snažili jsme se je nějak vypilovat a to je zkrátka práce guvernérů v jejich mandátu. Musí tam být spolupráce. Pokud všechny instituce v Evropě a zejména v eurozóně chtějí reagovat na hrozby populismu a nacionalismu, a myslím tím třeba oblast, do které se možná úplně nebudu pouštět. Je to vlastně fiskální úloha, kterou mohou hrát eh, mnohé eh, země. Já už jsem to říkala jako generální ředitelka eh, Národního měnového fondu. Mm, určité země mohou využít svůj fiskální prostor, aby třeba mohly zlepšit širokopásmové připojení, infrastrukturu, a aby třeba uvolnili veřejné finance a, a tím by mohli eh, bojovat s recesí. A když se podíváte na seznam zemí eurozóny, tak je tam mnoho zemí, které jsou vlastně mají tam buď nulový deficit, nebo je to nějaké 0,5%, to je vlastně většina těch zemí v eurozóně takže není tam příliš mnoho prostoru, ale stále je tam ještě určitý manevrovací prostor pro fiskální politiky. Za druhé, strukturální reformy. Ty jsou v mnoha zemích ještě nedokončené. Některé země s nimi začaly, některé země je tak, jak si hm, moc jim do toho nechce, do těch reform. A některé země na to zkrátka nemají fiskální prostor, to je asi mm, polovina zemí eurozóny. Potřebují si nastavit, nějak namíchat takový mix a využít právě strukturální reformy právě v této chvíli, protože teď je určitý růst, to znamená, máme eh, takové eh, okolnosti, za kterých mohou být ty strukturální reformy dobré a mohou přinést eh, pozitivní ehm, výsledky. To znamená, je důležité, aby monetární politika využila své nástroje, fiskální politiky musí využít vlastně ehm, své nástroje, zejména teda v těch zemích, které si to mohou dovolit. Děkuji nyní Sven Gigol za zelené. Děkuji. Paní Lagadová, já bych nejprve chtěla říci, že Evropská centrální banka jste kandidátkou na eh, prezidentku ECB, je vlastně v současnosti nejvlivnější hm, ekonomickou eh, institucí v Evropě. A myslím si, že je dobré, eh, že tato instituce má teď jako kandidátku ženu a budete vlastně první ženou. Je to dobře, protože tento svět eh, to řídí muži a je tedy dobré, že máme na toto místo kandidátku ženu. Chtěla jsem ještě říci, že ECB zachránila euro. A chci říci, že to nebyly politikové, kdo zachránil euro, byla to ECB. A poté, co provedla všechny své eh, monetární kroky, čelila obrovskému takovému monetárnímu poli, mm, populismu. E, politikové vlastně neodvedli svou práci, aby lépe spolupracovali, aby vytvořili užší trh, aby vytvořili skutečné evropské demokratické systémy. A z toho důvodu musela ECB tak agresivní ve svých e, krocích monetární politiky je také důležité to, co říkáte. Říkáte, že vidíte problémy, vidíte obavy občanů, e, jsou zde negativní účinky těch kroků e, té agresivní monetární politiky. Já mám pocit, že minimálně váš předchůdce e, se, se trošku jaksi neměl jaksi sílu možná tolik hovořit s veřejností, vysvětlovat. Takže já se chci zeptat, eh, můžete vy třeba říci, jaké negativní vlivy vidíte a jak eh, to chcete překonat? Jak o tom chcete hovořit? Jak o tom chcete komunikovat, o těch negativních účincích? A za druhé, hovořila jste o takzvaném eh, ozelenění monetárních politik ve svém úvodním projevu. A je to pravda, dneska musíme vlastně všechno provázat se změnou boje proti s, s bojem se změnou klimatu. Ale ve svých písemných otázkách a odpovědích říkáte, ECB bude muset posoudit, zda a jak může e, tato opatření provést. To nezní úplně přesvědčivě. Takže chcete o tom ještě říci, jak vlastně e, se to má projevit ve vaší, ve vaší práci a třeba v tom programu nákupu aktiv, toto ozelenění? Ano, Děkuji a děkuji také, že k tomu mohu říct si i své osobní názory. Já ale musím eh, hovořit opatrně, protože samozřejmě teď, je stává, teď tam je rada guvernérů, která funguje, která se rozhoduje. Já zatím ještě nejsem eh, předsedkyní ECB, jsem zatím pouze kandidátkou. Já si domnívám, že každá instituce musí mít eh, dnes vlastně ve svém, v jádru celé své mise ehm, otázku eh, boje se změnou klimatu, ehm, ochrany životního prostředí, eh, environmentální rizika. To všechno je dnes nesmírně důležité. A také si myslím, že by každý měl nejprve začít u sebe. A takže bychom se měli zaměřit na to, co my jako sama instituce děláme, jak se vlastně chováme. Máme tam 300 mm, zaměstnanců, Eh, jak vlastně my sami nejprve můžeme být efektivnější jako ECB. Eh, za druhé, jak jsem říkala, teď jsme konečně akceptovali, že změna klimatu je makroekonomické riziko a také i kvůli tomu třeba se Mezinárodní měnový fond zaměřuje třeba také na granty nebo dotace Eh, které, na, co se, na co se vlastně dávají, například, eh, že jsou zde dotace a granty na um, fosilní paliva. A teď to byla taková odbočka k Mezinárodnímu fondu. A teď tedy ECB, samozřejmě já nemohu předjímat, jak to bude, protože rozhoduje Rada guvernérů v ECB. Ale chci tam mít to stejné pravidlo. Nejdříve musíme začít sami u sebe. Je zde například eh, penzijní fond, který ehm, je také eh, veden ECB, takže ten se rozhoduje, kam bude investovat. Musíme mít také network, eh, pardon, sítě pro zelené financování. Musíme si uvědomit, že klimatická rizika jsou skutečná rizika, která všechny banky musí brát v úvahu. Kdybych byla bankou, tak bych se tím trošku začala zabývat, trošku bych se dívala na ta naše portfolia a na řízení portfolií. A co se týče investic, tady samozřejmě ECB nemůže výlučně investovat eh, všechno své, celé své portfolio 2,3 eh, bilionů euro pouze do těch zelených věcí, protože zkrátka takový trh ani zatím není tak velký. Ale my se určitě na to budeme dívat stále více a intenzivněji a to určitě také trh zaregistruje ten náš zájem a zase to bude mít další dopady. Děkuji, nyní eh, RV Ževán. Děkuji, pane předsedo, vítejte. Já bych měl otázku ve vašem úvodním projevu eh, mm, byste se zmínila o tom multipolárním světě, ke kterému směřujeme a v podstatě eh, máme zde velice agresivní impéria, eh, tedy myslím americké s jejich dolarem a potom Číňany. To jsou taková agresivní imperia. abyste hovořila o euru, které by se mělo více používat e, i jako rezervní měna. Takže a že to může být i v podstatě takový nástroj nezávislosti Evropy. Já mám k tomu otázku. V rámci vašeho mandátu, jak hodláte reagovat pro to, aby euro stalo se skutečně e, měnou rezervní pro zúčtování mezinárodních obchodů a podobně? A E, jak si myslíte, že bankovní systém lze ochránit e, proti ingerencím e, z vnějšího světa, externím intergencím, myslím třeba ta různá embarga z Ameriky a podobně. Já mám za to, že důvěryhodnost měnového systému se velice odvíjí od důvěry, kterou mají občané ve schopnost toho systému jednat v čase. Jednat v čase a angažovat se v čase. Vy jste jasně řekla, teď nás čeká ekologická krize, i možná nás čekají různé konfrontace, konfrontace lidstva, takže zde v tomto rámci Vracím se k té otázce. V rámci vašeho mandátu konkrétně, jaká opatření chcete přijmout, abyste mohli vyřešit tu krizi důvěry důvěry v měnu. Děkuji za tuto dvojí otázku. Takže k té první otázce euro jako rezervní mona, měna, jako eh, měna pro eh, zúčtování mezinárodních obchodů, platební platidlo tedy v mezinárodním obchodě, v podstatě eh, tedy něco, co se bude více používat v obchodních vztazích. Euro již dnes je rezervní měnou. Není to ta hlavní referenční rezervní měna, samozřejmě, protože i bez veš- přes veškeré úsilí eh, jiných orgánů či centrálních bank pořád je to dolar, který je tou mezinárodní měnovou, eh, měnou, rezervní měnou a platidlem, ale vyvíje se to. A eh, je třeba, aby euro mělo k dispozici celou škálu různých nástrojů pro to, aby se stalo skutečnou mezinárodní měnou, která bude referenční měnou. Platební systémy Eh, musí být eh, chráněny, musí být efektivní, ale i znamená to, že evropské kapitálové trhy, především v eurozóně, budou více rozvinuté, než jsou teď. A zde vzdávám hold Evropskému parlamentu a panu předsedovi Gualtierimu, protože já vím, že přičítáte velký význam právě prohloubení evropského kapitálového trhu, ale pořád ještě to není tam, kde bychom chtěli. A e, kapitálové trhy v Evropě, které nejsou pod dohledem ECB, tak to je důležitý atribut pro finanční stabilitu. Pokud budeme e, množit e, ty finanční zdroje, pokud ekonomické subjekty budou mít přístupy k různým možnostem financování, tak vlastně tím posílíme euro, roli eura. A třetí etapa, která mm, podle mě je také eh, zajímavá a více je střednědobá či dlouhodobá, jde o to mít nástroj, protože mm, my Eh, eh, v podstatě eh, ti, kteří, my nemáme takový ekvivalent, jako je tedy ta americká, jako jsou ty americké rezervy. Takže my musíme být schopni, jak to euro tedy vlastně opřít o něco, co mají, podobného, co mají v Americe u amerického dolaru. A takže je třeba posílit kapitálové trhy, posílit tu škálu nástrojů, je třeba zefektivnit eh, naše mm, politiky, fiskální politiky, které třeba koordinovat, je třeba posílit bankovní unii, včetně mechanismu eh, evropských vkladů, tedy záruk za eh, vklady. Takže to všechno potom mm, de facto posílí roli eura, které se stane rezervní referenční měnou jeden eh, německý ekonom říkal, mm, to všechno jde ale příliš pomalu a najednou, když se to objevuje, tak všichni říkají, že to jde příliš rychle. Je třeba se eh, připravit na podobný vývoj. For ECR, the... Eh, Není za EKR pan Dirk van Epping. Děkuji. Já se zeptám nizozemsky, pokud můžu. Chtěl bych se zeptat na negativní úrokové sazby, protože je jasné, že paní Lagardová řekla, že jsou je otevřena všem možnostem, ale chci se zeptat, co by ty negativní úrokové sazby znamenaly pro středatele nebo pro důchodce? V, Nizozemsku lidé vlastně nedostávají žádné e, úroky ze svých vkladů a přitom ale inflace je tam 3%. Mm, to sebou nese, to znamená, zvyšují se ceny, takže ti, ti, ti lidé ztrácí, přicházejí o své peníze, o, o ty úspory. A e, tito lidé ztrácí kapitál, ten kapitál se ztrácí a lidé za to viní ECB. Takže pokud eh, začnete ještě s těmi zápornými úrokovými sazbami, tak se to všechno ještě zhorší. Eh, vy se za chvilku stanete jakousi královnou eura. Pokud eh, se opravdu zaměříte na možnost negativních úrokových sazeb, tak potom ten, ta, ta negativní, to, to, to negativní budete i vy. Chci vám říci, že lidé opravdu toho mají už dost. Děkuji za tuto otázku. Děkuji, já, já na to odpovím. Děkuji, já tady budu hovořit anglicky, protože bohužel nizozemsky nemluvím. Hmm, vaše otázka, eh, na to jsem vlastně už odpověděla před eh, chvílí ve své jedné nebo ve dvou odpovědích, které už eh, zazněly. Vždycky si nejprve musíme udělat určitou analýzu nákladů a přínosů a pak se rozhodnout, jaký nástroj použijeme. A musíme mít na paměti také hm, to, že ta populace je nesmírně různorodá. Jsou zde středatelé, jsou zde dlužníci, Některé země jsou velice silně zadlužené, některé zase jinak. Pak je tam také určitý distribuční eh, dopad. Vždycky. Takže až budeme přeskoumávat monetární rámec a budeme se zamýšlet a budeme posuzovat efektivitu těch jednotlivých nástrojů, budeme muset mít vždycky na mysli všechny tyto sféry a skupiny společnosti. A pak se teprve rozhodneme, Eh, zda použijeme nějaký nástroj, do jaké míry ho využijeme a zda bude mít ten nástroj opravdu čistý přínos, protože eh, někdy vlastně to může přinést eh, záporné dopady. A podle mého názoru musíme vždycky, pokud, pokud by se ukázalo, že pro lidi to bude spíše záporné než kladné, tak to samozřejmě musíme přeskoumat, ale uh, Eh, zatím se ukazuje, že akomodační, je zapotřebí vysoce akomodační politika, minimálně ještě po určitou dobu. A to samozřejmě eh, tím nějak nepředjímám, jak bude vypadat rozhodování ECB v následných měsících, protože to mi nepřísluší. Eh, po, mohu ještě jednu minutku využít k tomu? No, budu, budu velice rychlá. Dobře, tak eh, jestli, jak jste říkal o tom, že vlastně se na mě lidé budou dívat eh, přes skrz prsty, že, že jsem zlá, musí být jasný určitý cíl, kterého chceme dosáhnout. A to je důležité. A eh, budu se snažit jít za tím, co nejefektivněji. Eh, aktéři na trhu, ti tomu všemu rozumí, rozumí všem termínům, které používáme, o to mi tak nejde. Ale jde mi o to, aby i evropští občané chápali, proč jsme učinili určité rozhodnutí, jaký je cíl toho rozhodnutí, eh, že možná třeba to rozhodnutí přinese nejdříve nějaké eh, negativní dopady, ale pak, že bude přinést svůj, pak, že bude mít přínos. Takže na tom také, na, Eh, na to také chci vynaložit svou energii. A děkuji teď paní Obry. Obry, děkuji, jsem zde. Vy mě hledáte, já jsem tady uprostředka. Dobrý den. Já bych navázala na Svena. E, takže a mm, ten kvitoval, že máme kandidátku ženu a já vždycky lituji, když jich je málo. A zde Eh, protože tady ve výboru vidíme převaha mužů. Já mám otázku na dvě dost podstatná témata, a to je boj proti nerovnosti mezi lidmi a boj proti změnám klimatu. Ať si o tom myslíme cokoliv, tak měnová politika zde hraje zásadní roli u těchto dvou agent. Doposud já jsem pracovala pro nevládní organizaci Oxfam, která bojuje Eh, proti nerovnostem a velice často jsme pracovali s vašimi různými deklaracemi z Měnového fondu, kde jste zmiňovala to téma nerovností. Já jsem byla zklamána, když jsem se podívala na ten dotazník a když jsem viděla například, že slovo nerovnosti se tam eh, objevuje pouze dvakrát, kdežto eh, stabilita cen 28krát. Možná to dost reflektuje priority, které vy si kladete. Eh, krize a nerovnosti to je spojeno více než 2 miliardy, mm, to byla injekce do bankovního systému a 230 bylo pouze půjčeno domácnostem a firmám. A ty kolosální sumy především eh, šly na finanční trhy a spekulantům mm. Mario Draghi sám řekl, že je pravda, že ti nejbohatší v podstatě z toho easingu profitovali. A já se ptám, jaká konkrétní opatření hodláte přijmout, abyste zajistila, že měnová politika skutečně bude sloužit reálné ekonomice a nebude zhoršovat nerovnosti. A obecně si kladu otázku, jaký je cíl omezit eh, inflaci, která již nereflektuje řádně, jak by měla tedy tu eh, ekonomickou konjunkturu a naopak eh, možná nahrává té spekulativní bublině. Takže já se ptám, jaká bude měnová strategie, která se změnila v podstatě od roku 2003 a teď teď eh, jste, eh, hlavně se zaměřujete na stabilitu cen, potom klima. Eh, mm, o tom jste hodně hovořila ve svém dotazníku, to jsem ráda, Green Deal, jak se tomu hovoří, Green New Deal, ale zde se kladu dvě otázky. První, jak Eh, eh, přestanete financovat ty energie, které znečišťují v podstatě zatím mm, často to, co poskytujete ty nástroje, z toho profitují ty eh, firmy, které znečišťují. A zde v podstatě vy, na těch trzích nemáme žádný ekologické kritérium, se kterým byste pos, pracovali, když poskytujete financování. Jsou zde sice ty zelené obligace, green bonds, ale e, vím, že vždycky tady potom se argumentují tím, že nemůžete narušit hospodářskou soutěž na trhu, ale je to paradoxní. Dále Eh, přech, eh, jak mm, hodláte financovat eh, cíl komise, to jsou ty minimální cíle podle komise, pokud je o zelenění a tam hovoří komise o 230 miliardách, takže zde na straně 26 tam hovoříme o tom, že měnová politika není všelékem, není klíčovou politikou pro boj proti změnám klimatu a tudíž jak Eh, chcete přeorientovat měrovou politiku, aby skutečně pomohla klimatu. Zde eh, to znamená, abyste půjčovali eh, například státům. Děkuji. Takže pokud jde o vaši otázku ohledně boji proti, boji proti nerovnostem, to je oblast, kde my jsme hodně pracovali v Měnovém fondu, my jsme hodně spolupracovali s Oxfam, s nevládní organizací a mm, takže mm, vím, že to je téma, které eh, určitě mi, nám leželo vždycky na srdci a zůstane, tak, zůstane to tak. A mm, eh, máme zde článek 127, který hovoří, že primárním cílem eh, naší centrální banky je tedy stabilita cen. Protože to není sekundární téma přece. Jakmile jsou ceny stabilní, no tak potom můžeme plnit jiné cíle, jako ochrana životního prostředí například. A samozřejmě ochrana životního prostředí to eh, centrální banka také bude ve svých politikách zohledňovat. Greening. Jak se to má projevit, takové greening, tedy green bonds? Eh, je jich málo, to je pravda. A centrální banka Eh, si uvědomuje, že je zde malý zájem a já bych to chtěla prohloubit. Potom máme zde druhý problém a zde i parlament by, by mohl pomoci a to je Eh, určit, co je zelené a co není zelené, protože dnes máme celou škálu, celý arzenál eh, možností, jak stanovat, co je zelené, co není zelené a je třeba, aby centrální banky, které se angažují v těch různých operacích eh, refinancování či financování nebo refinancování těch nástrojů na, při době jejich splatnosti, takže zde je třeba Mm, vědět, podle jakého kritéria toto určit. Takže tomu se také budu věnovat. Děkuji. Tím jsme uzavřeli první kolo. chceme nastolit alespoň minimální míru rovnosti mezi našimi členy výboru. Prosím, buďte struční, pokud se chcete dočkat plné odpovědi. Jako další pan Otmar Karas. Já vám blahopřeji, paní Lagardová, k vaší nominaci. Z mého pohledu je nezávislá Evropská centrální banka nikoli v části problému, nejbrž části řešení. Z hlediska problémů, kterým už čelíme, mám dvě otázky. Za prvé, jak máte v úmyslu využít vašeho globálního výhledu? Byla jste přece předsedkyní Eh, měnového fondu, účastnice se těch eh, G zasedání, naposledy G20, a co by předsedkyně ECB, jak to zúročíte? Za druhé, já se domnívám, že v současné době jsme svědky určitého deficitu. Někteří politici neustále více obvinují ECB a snaží se zvalovat svá selhání na ní a na převládající úrokovou míru. Tato e, kritika často přináší e, své plody v tom, že ECB je pod palbou. Jak to hodláte odvrátit, případně na to reagovat? Velice široce střížené otázky. Děkuji za ně. pokud se skutečně stanu předsedkyní ECB, tak využiji těch zkušeností, které jsem nasromáždila všude, na všech svých postech. A čeho jsem byla svědkou, svědkem, ať už na zasedáních G20 eh, fin, ministru financí nebo G20 lídru, je že kdykoliv je skutečně velká výzva před nimi, tak se dokážou tito lídři skutečně semknout. Já nechci být tou volontérkou, že nastane-li krize, tak vše vezmu do svých rukou, protože bych raději, aby ta krize nenastala. Já chci přispět k tomu smyslu, reagování před krizí, toho, že musíme být skutečně bdělí. Pokud nebudeme žít v té připravenosti, tak když budeme něco neustále odkládat do budoucna a váhat, ono je to nakonec přirozené. A rovněž i ten cyklus voleb vybízí k tomu, že se každý soustředí na svůj národní zájem a omezí se na fiskální horizont svého státu, na peněžní horizont, eh, který musí vyřešit a na někom jiném nechá eh, tu strukturální reformy. Já, když jsem byla ať už ministriní financí nebo předsedkyní Mezinárodního měnového fondu, která se snažila přijít na to, co prospěje našemu bankovnictví, našej politikám, jak to lépe nastavit. Lepší politika, lepší koordinace, lepší pochopení priorit těch, se kterými si sedám ke společnému vyjednávacímu stolu. O to jsem se snažila. Já nejsem tou vílou jak se tady o nich mluvilo. Ale rozhodně se budu snažit zmobilizovat jak sebe, tak i ostatní, aby se problémy řešily kolektivně, protože ty problémy jsou kolektivní povahy, ať už klimatické nebo e, kyberrizika, praní špinavých peněz, reforma bankovnictví, daňové systémy, politiky hospodářské soutěže, vše to má globální povahu, protože skutečná ekonomika je už na té úrovni. Snažíme se vyhnout těm pocitům, že se všem vymýká osud s jejich rukou a že si už nikdo s ničím nedokáže do budoucna poradit. Ne, musíme společně nalézt tu správnou reakci na ty výzvy, No a právě ECB tam musí sehnat svou roli. Jako další Petro Marquez SAD. Děkuji. Pane předsedo, dobrý den, paní Lagardová. Peněžní politika se ukázala jako zásadní pro úspěch ECB a i předluženost státu i když tam možná bylo určité spoždění, než to zabralo, například v Portugalsku, tak to přece jen uspělo. Eh, pokud se stanete předsedkyní ECB, chcete podržet tuto strategii, Podepíšete se pod prohlášení pana Dragiho, že sáhnete i vy k, jakoli, k jakémukoli, ať už konvenčnímu nebo nekonvenčnímu kroku a uděláte vše, co je možné, abyste udržela eurozónu v tom stavu, v jakém je. Vy jste už eh, něco prozradila, ale v institucionálním rámci, zejména bankovní unie a zejména EDIS dotáhnete to do konce. Já se domnívám, že už jsme dost daleko u té stabilizace bankovního systému, že nastal čas na vytvoření skutečného Edisu. Souhlasíte kapacita eurozóny? Třetí moje otázka. Hovoříte o jejím významu v kontextu institucionální architektury. Jaké kroky máte v úmyslu? Zejména nejkritičtější aspekt, totiž stabilizační funkce podpoříte vytvoření nástroje podobného tomu, který podporuje eh, budoucí předsedkyně Evropské komise, totiž eh, systém zajištění zaměstnanosti či pojištění zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že je to nezbytný prvek? Předseda mě už brzy sdělí, že jste vyčerpal už i můj čas vašimi otázkami, takže nemám možnost odpovědět. Ne, odpovím samozřejmě. Já jsem byla u toho, když pan předseda Draghi tehdy pronesl tu památnou větu, uděláme cokoliv nám umožňuje náš na mandát a věřte mi, určitě to bude stačit. Já doufám, že se v této situaci neocitnu protože kdyby tomu tak bylo, tak to by, znalo, že, to by znamenalo, že všichni ostatní, kteří jsou součástí toho současného mixu, se nezhostili svých úkolů. A to určitě nenastane. A navíc vám připomenu, že v té době, když to pan Draghi řekl, tak to, co se navrhlo a nadizajnovalo, bylo OMT a k tomu jsme nakonec nesáhli. Na druhé straně to, co bylo velice účinné ze strany evropských institucí, bylo posílení Evropského stabilizačního mechanismu a já doufám, že bude dotažen do konce a on už vlastně funguje a já doufám, že nebude paralizován rigidním mechanismem spouštění těch stimulů. Když jsme budovali ESF a potom ESM, tak tehdy jsme ty nástroje k dispozici neměli a nebyli jsme schopni dostatečně rychle reagovat na krizi. Ale mou povinností, pokud budu zvolena, bude postarat se hlavně o stabilitu a předcházení krizím, ale ono i ta stabilita v dobách krize má své dopady například na monetární politiku, tedy EDIS. Jak u EDISu, tak u fiskální kapacity. To se skupím. My v IMF jsme si uvědomili ty eh, obtíže, které jsou samou podstatou politických eh, kroků v rámci té či oné vlády. Všichni víme, o čem hovořím. V našem, našem úmyslu bylo, pokud snížíte nevýkonné úvěry či úvěry v selhání, pokud se podrobíte eh, těm odolnostním zkouškám, tak se vám to vyplatí. EDIS bude platit přezvenčně v celé eurozóně a to tež se týká fiskální kapacity. Pokud by to mělo zajít dál než konvergence a konkurenceschopnost, tak tam musíme mít záruky, že ti, eh, kteří do toho ty peníze dají, takže potom každý každý z nich zareaguje tak, aby se ta krize nezačala šířit jako nakažlivá nemoc. Pascal. Děkuji, paní Lagarde. Já se chci zeptat na vztah na, eh, s bojem eh, proti změnám klimatu, takže eh, já hovořím jako člen výboru Envy. Vy jste hovořila o analýze Benoit Kerel, tedy analýze ECB, která ukazuje, že boj eh, eh, proti změnám klimatu, respektive té deregulaci, která v této oblasti probíhá, že to již spadá do mandátu ban- banky, protože, a teď to určitě, eh, když se zvýší teplota, tak to bude mít dopad na stabilitu cen přece i na finanční stabilitu. O tom již hovoří zástupci různých nevládních organizací, takže dnes nelze hovořit o střednědobé finanční stabilitě Prostě bez toho, aniž bychom nehovořili o klimatu. Tři konkrétní otázky. První mm, hodláte použít taxonomii zelených aktiv, mm, které parlament a rada teď eh, vědná, o kterých vyjednávají. Dále, jak je, jaká je bilance vašich zelených aktiv? Již tady to zaznělo vlastně velká část eh, těchto eh, aktiv, eh, které máte v bilanci, v podstatě eh, jsou takzvaná uhlíková aktiva. To není v pořádku. A co hodláte s tím udělat vy osobně, aby postupně ECB se neměla tyto expozice, se dezangažovala v těchto aktivech? A dále do té makroekonomické analýzy také tam začleníte více klimatické otázky, více než tomu je teď? Děkuji. Za prvé, já doufám, že taxonomie, o které teď diskutujete tady, tak snad eh, se to vyřeší nakonec. Já doufám, že nebo myslím, že to je jeden ze základních zásadních bodů, které teď mm, je, br- jsou brzdou pro řadu subjektů. A my jsme se zúčastnili různých for i se soukromými investory, soukromým sektorem a teď okolo taxonomie existuje velká nejistota, pokud jde o ty třídy, pokud jde o zařazování těch výrobků, produktů, tak mm, to se musí vyřešit. Čím dříve, tím lépe. A já, stejně jako někteří z vás, tak eh, jsem tady vlastně začátečnicí eh, v této oblasti v uvozovkách a mm, eh, pro, takže my velice v ECB uvítáme, až se vyřeší taxonomie zde. A samozřejmě to je evidentní, my to potom budeme respektovat, až rozhodnete. Eh, ale hospodářské subjekty mi říkají market neutrality, neutralita trhu, určitě. Zde, když ta taxonomie bude rozhodnutá a potvrzena Evropským parlamentem, tak eh, mm, to bude jaksi další vrstva, další úroveň pro ten princip neutrality. Musí to být ve vztahu. Rozsah aktiv eh, v bilanci ECB, tedy těch Eh, která souvisí nějak s uhlíkem. To nelze změnit přes noc, ale postupně budeme přecházet na to, abychom eliminovali tento typ aktiv eh, eh, v naší, v naší rozvaze, tak to je zásadní podle mě. A je zcela nutné, abychom spojili síly, tedy všechny instituce, aby spojili síly a bojovali proti změnám klimatu. A teď třetí dimenze, která je také důležitá v té analýze rizik, kterou dělají centrální banky, tak mm, především v té funkci dozoru musí začlenit dimenzi ochrany životního prostředí a klimatu. To je v podstatě páka, kterou je třeba používat Eh, pokud jde třeba o rizika, když budou eh, analyzovat rizika u bank a mm, potom se to musí brát do úvahy, i když se budou mm, vypočítávat ty eh, poměrové ukazatele kapitálu. Kolik... Děkuji nyní paní Padera. Padera. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Lagardeová, Evropská centrální banka získá poprvé do svého čela ženu a e, je to také mm, poprvé, kdy vlastně začíná váš mandát spolu s mandátem nové komise. E, do, určitě s námi budete spolupracovat, e, abychom dokončili Evropskou měnovou a bankovní unii. 25. Ehm, července hovořila Rada guvernérů o různých opatřeních, jak stimulovat evropskou ekonomiku. A e, Rada guvernérů hovořila o takovém balíčku opatření, třeba snížit úrokové sazby nebo nákup aktiv. E, v přesnu jste v Portugalsku řekla, že musíme zrychlit e, snižování dluhu ale je to trošku jako, eh, eh, řekla jste, že vlastně musíme spravit střechu, dokud eh, neprší, dokud, je, mm, dokud svítí slunce. Ale pak jsou zde země, třeba jako no, Portugalsko, které vlastně využilo tyto příznivé podmínky pro refinancování svého dluhu, ale myslíte si, že ty země činí dostatek, anebo že ty země vlastně nevyužily dostatečně příznivé podmínky? Za druhé, digitalizace přináší nové výzvy, blockchain, kryptoměny, různé způsoby měnových eh, systémů. Yves Marš, který je členem um, výkonné rady ECB, hovořil o té nové eh, kryptoměně Libře, která se chystá. Hovořil uh, také, že vlastně říkal, že, by, že je to taková nová hrozba. Uh, Mhm. Takže je možné také využít eh, kontrolu ECB, takže jaká je, ehm, na jedné straně jste musí být zaručení stability, na druhé straně byste měli podporovat i ty novátorské změny a novátorské cesty. Ano, jak se říká, Eh, já jsem to, si to půjčila od eh, Johna Fitzgeralda Kennedyho, takové to, že se má tedy spravovat střecha, eh, když je hezké počasí, nebo dokud ještě neprší, dokud je hezké počasí a často to používají politikové, ale bohužel tedy mnozí politikové to sice také opakovali, toto heslo nebo tuto zásadu, ale zůstalo pouze u slov. Um, v mnoha zemích eh, pokročilé ekonomiky jsme teď měli období velkého růstu, ale teď ten růst je ohrožen eh, kvůli různým externím faktorům. Máme zde různá rizika, závažná rizika, například riziko, které ohrožuje mezinárodní obchod, eh, vývoj okolo Brexitu, geopolitická rizika, pak eh, ani nezmiňuji rizika spojená se změnou klimatu, to je dlouhodobé riziko, které je, nebo je to dlouhodobé riziko, ale vyžaduje si krát, eh, nějaká opatření v krátkém časovém horizontu. Takže souhla, já opakuji, že stále ještě máme čas eh, opravit, opravit si střechu. Některé země na tom pracují, některé země se snaží opravit svou ekonomiku, snaží se ještě zrychlit reformní reformy, které jsou zapotřebí. Eh, druhý bod, o kterém jste hovořil, to je, to je otázka na velkou diskusi, to znamená ty technologické změny, rovnováha mezi náklady a přínosy technologických změn. Myslím si, že obecně můžeme říci, že guvernéři ECB si musí být velice dobře vědomi nejnovějšího vývoje, musí neustále sledovat eh, vývoj situace, protože ta situace se mění každý den. A guvernéři musí mít eh, na paměti dvě věci. Za prvé, důležitost finanční stability a ochrany eh, spotřebitelů i investorů. To je tedy první zásada. A ta druhá zásada, zároveň je důležité, jak si podporovat inovaci, usnadnit jí cestu protože guvernéři ECB, stejně jako ostatní eh, politikové, nemohou se tvářit, že se nedějou žádné změny. Když navštívíte třeba Čínu, a uvidíte, že se používají eh, vlastně bezhotovostní platby mobilem, nebo v Kalifornii se můžete podívat, k jakým tam dochází změnám. Takže věci se změní, existuje spousta novátorských projektů a i v ECB máme různé novatorské projekty, třeba TIPS. Znáte to někdo? No, toho jsem se bála, že to neznáte. Já sama třeba jsem to také neznala. TIPS je systém, který zavedla ECB v listopadu. Zatím to ještě není nějak příliš úspěšné, ale má to velký potenciál eh, pro zrychlené okamžité platby mezi finančními institucemi v rámci eurozóny. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Uvidíme také, jak eh, se k tomu postaví banky, zda hm, se jim, ten, se jim to zalíbí, tento systém. Takže ale důležité tedy eh, být stále součástí té hry a také Eh, můžeme se ptát, zda přímo centrální banky by třeba neměly, nebo zda by měly vydávat sami nějaké digitální měny a tak dále. Děkuji, nyní Polotek za SAD. Děkuji, vážená paní Lagadeová. Já bych se ještě vrátil k té otázce fiskálních kapacit. Mezinárodní nový fond vždycky hlasitě eh, říkal, že zde musí být určitá fiskální kapacita, vy jste tam také k tomu přidávala různé podmínky. Nemyslíte si, že eh, by se ale mohla ohrozit makroekonomická stabilita v Evropě, pokud tam budou ty podmínky? To je taková konkrétní otázka na vás. Takže já se ptám, potřebujeme to opravdu a nebude to spíše na úkor makroekonomické stabilitě. Druhá otázka se týká Řecka. IM, Mezinárodní nový fond, říká, že ty mm, prognózy přebytku jsou nerealistické, že to je neudržitelné. Ehm, souhlasíte stále s tímto závěrem Mezinárodního měnového fondu? A co s tím uděláte, až se stanete, nebo pokud se stanete prezidentkou ECB? Velice vítám váš důraz na udržitelnost. Ta je zapotřebí a myslím si, že ECB by měla být vzorem a má důležitou úlohu v tom, jak prosazovat udržitelné financování. ECB může ECB eh, eh, e má eh, konkrétní účely podle článku 127, třeba také udržitelnost. Ale nemyslíte si, že by třeba bylo lepší ještě nějak vyjasnit ten mandát? Že by třeba Evropský parlament řekl, že ECB má nějaké, nějaké, nějaké druhotné cíle, třeba boj s klimatickou změnou. Nepomohlo by vám to? Velmi děkuji za tuto otázku. Já se nebudu brát servítky. Pokud nebude splněn ten mechanismus finanční stability, který byl schválen, ale možná nebyl dostatečně vyjasněn ohledně těch eh, objemů, bylo to na schůzce eh, ministrů financí eurozóny v červnu. Takže pokud by, to nedo, pokud by to nedopadlo, tak si nemyslím, že by to úplně rozhoupalo stabilitu Evropské unie. Ale zároveň si myslím, že pokud by, ten, pokud, pokud by ta zóna měla být posílena, tak by to bylo velice užitečné, pokud by takový systém fiskální stability existoval, nejenom pouze třeba pro konkurenceschopnost a další, ale také proto, abychom dokázali reagovat na situaci, kdy třeba v jedné zemi dojde k nějakému šoku, k nějakému otřesu, eh, kdy ta země bude mít problémy s likviditou. Takže podle mého názoru je to nutný atribut. Pokud eh, se to nepodaří, nebo pokud to zde nebude, tak to není tak, že by úplně eh, to, ten systém nepřežil, ale je to zapotřebí. Teď Řecko. Eh, v rámci trojky se stále vedou diskuse, protože Mezinárodní fond je tam zapojen. Myslím si, že i oficiálně jsme řekli, že ten primární přebytek 3,5 eh, je nadměrný. To jsme vlastně řekli oficiálně jako eh, Mezinárodní fond. A eh, řekli jsme, že vlastně to příliš vytváří, to, dává to, to ekonomiku pod tlak. Takže Mezinárodní nový fond stále zastává tento názor. A sice vidíme, že v Řecku dochází k obnově, ale ten proces obnovy podle mého názoru by měl být eh, podroben velkému přeskumu, měli bychom to podrobně sledovat. Ale je užitečné, že Rada guvernérů už revidovala svůj mandát ohledně ECB v tomto programu. Eh, z, z, změnila svůj mandát. Pamatuji si na dlouhé nekonečné schůze s guvernéry centrálních bank, Hovořili jsme o strukturálních reformách, hovořili jsme tam, byl tam Mario Draghi, jeho eh, kolegové. Já si pamatuji na ty schůze a vím, že jsme si vždycky říkali, jak můžeme do té diskuse přispět. Protože vlastně v jejich, eh, nebyla to jejich hlavní kompetence v tom ECB. A je pravda, že i v budoucnosti ECB by se měla opravdu omezit pouze na ty své hlavní účely. To je to určitě všichni uvítají. Tak a teď už bohužel nemáme více času. Damien Krajen za zelené. Dobrý den, paní Lagardová. Ehm, takže eh, eh, eh, takže evropská taxonomie, to je něco, co si také přejete, i změna klimatu, parlamentu. Eh, na to máme nedávno vydanou zprávu a zde eh, my jako v parlamentu se snažíme i, aby ECB měla co nejdříve zelenou metodiku pro, pro nákup aktiv, aby nekupovala ta aktiva, která znečišťují, nejvíce znečišťují, eh, tedy od těch podniků, které nejvíce znečišťují, jak vy jste řekla, hodláte to opouštět a zde, mm, mm, zde se ukazuje, že 63% E, nakupování, odkupování cených papírů, tak v podstatě je od těch nadárodních společností, které nejvíce e, znečišťují a mm, vysí, tedy vydávají CO2. Takže zde velice mm, pravidelně vy se setkáváte se zástupci velkých bank a finančního sektoru, ale pořád nemáte takovou platformu strukturovaného dialogu pro, e, s občany a občanskou společností. Hodláte vytvořit takové fórum nebo platformu, e, kde by se setkávali zástupci ECB a občanské společnosti a spolu hovořili o měnové politice. A nakonec, jako e, poněvadž dnes dopoledne nám bylo řečeno, že finské předsednictví hodlá aplikovat etická pravidla a vy také hovoříte o etických pravidlech v ECB, tak aby pravidelně se zveřejňovala setkání členů ECB s lobbysty například e, a to by mělo platit tedy i pro všechny guvernéry centrálních bank, zatím tomu tak není. Děkuji. Merci beaucoup. Sur votre... Děkuji tedy k té poslední otázce. Já vím, že etický kodex uh, a Code of Conduct tedy byl zrevidován ehm, na základě ehm, konfliktu zájmu ehm, Mm, já jsem ráda, že se bude aplikovat tento etický kodex. Já mm, mm, nevím až do jaké úrovně hierarchie se bude aplikovat tento etický kodex a já si myslím, že čím více šířeji a transparentněji, tím lépe, aby byla respektována etická pravidla a aby eh, eh, bylo možné tedy ale i eh, potom umožnit podobné kontakty, aby to bylo regulováno tímto kodexem. Já vím, že členové eh, rady guvernérů eh, také by mm, to měli respektovat. A pokud je o ta fóra, eh, to fórum, já nevím, jak to je, zatím nebyla jsem potvrzena ve funkci, ale my v Měnovém fondu, my tam právě my jsme rozvíjeli podobný typ konzultací a e, ti, kteří e, mají tu zkušenost změnového fondu, tak vědí, že e, za posledních deset let zástupci nevládních organizací v podstatě vedli s námi velice plodný dialog. Ne, že bychom se vždycky shodli, ne, to, ne, že se shodneme, to ne, ale vždycky se nám podařilo nalézt způsob konstruktivního dialogu, mm, nesnažili jsme se vzájemně se sobě zalíbit, to ne. E, my jsme přijímali zásobce občanské společnosti e, z 180 zemí světa mm, a to znamená vynaložit velkou energii a i náš management musel se tomu uspůsobit. Já si myslím, že podobný typ dialogu se zástupci občanské společnosti je zcela zásadní pro to, abychom lépe pochopili očekávání, abychom mohli také vysvětlovat naše kroky vysvětlovat i limitace, o, limity, na které narážíme, abychom mohli i díky zástupcům společ, této občanské společnosti provádět operace. A pokud bude zavedena taxonomie, pokud bude odsouhlasena Evropským parlamentem, tak poté je třeba zahájit ten proces, jak ji aplikovat a jak e, lze zlepšit e, tu e, zlepšit naše portfolio, portfolio mm, a očistit od těch uhlíkových aktiv. Děkuji, Gunnar Beck, za ID. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Vážená paní předsedkyně, já se domnívám, že při nejmenším Mezinárodní eh, měnový fond a brze i eh, Evropská centrální banka se na vás mohou těšit. Dobrý den u nás. Smlouvy EU zapovídají jak zestátňování dluhu, tak i monetarizaci, ať už primárními nákupy a nebo eh, co by sekundární nákupy ehm, cených papírů. Přesto však od roku 2010 a zejména od eh, nástupu do funkce eh, pana Dragiaveliho se to stalo v EU každodenní praxí. Co by francouzská ministrině financí se už v roce 2010 anebo snad 2011 konstatovala a to e, spontánně a svobodně a já jsem to vždy počítal mezi vaše klady, že totiž jak členské státy eurozóny, tak Evropská centrální banka porušili evropské smlouvy ve jménu záchrany eura. Vy jste úspěšná politička, ale zároveň i proslulá právnička a tam směřuje moje otázka. Pokud budete, stejně jako váš předchůdce, vesele porušovat zákony tím, že například v rozporu se smlouvami u členských států a u podniku jim budete usnadňovat zbavování se dluhu, a jasně navíc se snažíte velice volně vykládat eh, ten cíl inflace něco pod dvěmi procenty a dnes jsme uslyšeli, že to může klidně být i něco přes dvě procenta a zároveň budete připouštěl, že e, vše budou více-méně financovat e, strádalové, kteří, jak sama uznáváte, na tom nesou nejmenší vinu a zároveň se snažíte vyvázat z jakéhokoliv spolupodílu. Máte v tom v úmyslu pokračovat a pak pod otázka, jak e, zdůvodníte to právo, které si jakoby osobuje Evropská centrální banka systematicky porušovat zákony. Merci beaucoup. Um, thank you. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Otázka financování rozpočtu členských států, to je, o tom jsme hovořili, hovoříme, to jednotlivé jurisdikce přeskoumávaly nejenom na úrovni EU, ale také na národních úrovních. Myslím si, že už existuje určitá judikatura, která definuje parametry, co je ještě legitimní e, zásah a to, co už je nelegitimní zásah. A myslím si, že se pohybujeme přesně v rámci těchto hranicích, v rámci těchto hranic. je faktem, že během finanční krize nejenom na národní úrovni, ale na globální úrovni nebo i na, někde i na regionální úrovni jsme museli docházet k, docházelo k určitému jakému si porušování, možná bych neřekla úplně porušování eh, těch pravidel, ale takové trošku takové přešlapy, protože bylo důležité v té chvíli ochránit eh, vklady středatelů. Je pravda, že během toho období 2008-2009 skoro všichni museli trochu ta pravidla jaksi překračovat a bylo to v zá- ve veřejném zájmu, aby lidé nepřišli o své vklady, o své úspory a často eh, jsem, nebo často slýchám, vy jste chránili finanční systém. Ne, ne, ne, my jsme chtěli zabránit tomu, aby nedošlo k takovému eh, vývoji, který by pak vlastně, mm, že by pak ti středatele přišli o své vklady a úspory. Myslím si, že to bylo ospravedlnitelné a že to bylo zapotřebí. Teď k těm dvěma procentům, nebo jak jsem říkala, pod dvěma procenty, těsně pod dvěma procenty. O tom se teď eh, hovoří o ECB, i když já samozřejmě se neúčastním těch diskusí zatím. Musí, eh, musíme chápat, že cílem je držet se pod dvěma procenty, to znamená 1,6, 1,7, 1,8, ale vlastně také to může být i jaksi nad. Eh, myslím si, že ten cíl, který je těsně pod dvěma procenty je třeba takto chápat. Ehm, myslím si, že je to tedy možné pohybovat se kolem těch 2% trošku pod i trošku nad. Nyní za EKR Ivan van den Ad. Děkuji. Paní Lagardeová, vždycky vás rád vidím. Hmm. Mám tři komentáře tři otázky a zajímá mě, zda s těmi komentáři souhlasíte a pokud ne, tak proč. Za prvé, sama jste řekla před chvílí, že je dost obtížné eh, vyhodnotit eh, relevanci toho inflačního vývoje, když máme třeba 1,2% nebo 1,8%, ale ty argumenty, to znamená, na základě takových jaksi vratkých argumentů se zavádějí poměrně silné politiky. Mohla byste to vysvětlit? Za druhé, v celém světě, zejména v tom průmyslovém světě, dochází k zpomalení produktivity, k tomu, jsou, k tomu také přispívají ta nekonvenční opatření, protože takové ty firmy zombie stále žijí, protože vlastně mají eh, prospěch z těch velice nízkých úrokových sazeb a politiky, které se používají, eh, využívají také potenciál různých bank, eh, důchodových fondů, pojišťoven. Takže tyto politiky vlastně přispívají k finanční nestabilitě. Takže zajímá mě názor, váš názor na tyto tři komentáře. Děkuji za tuto příležitost, abych objasnila to, co jsem řekla před chvílí ohledně 2%. E, eh, ono to vůbec není proto, abych nějak chtěla podkopat nebo eh, degradovat význam této debaty. Ne, ne, ne, ne, to, mm, protože tady od toho jsou určitá očekávání a eh, diskuze mezi experty je strašně důležitá, ano. Já jenom, jsem ho, jenom bych připomněla, eh, že australský guvernér eh, apeluje eh, na to, abychom mě přijali větší flexibilitu. A pokud jde o toto procento, aha, proč mluvím francouzsky, omlouvám se. On the other hand. Na druhé straně jste se zmínil o záležitosti nesmírně nízkých nákladů na financování, což usnadnilo přežití firmám, které by za jiných okolností snad zanikly. Jednak musíme vždy provést analýzu nákladů a výhod. Pokud bychom takto nereagovali, jak bychom uvěrovali? Jaký by byl objem úvěru? Kolik firm by existovalo. A pak to cílené financování a mechanismy s ním spojené. Právě tam jsme měli v úmyslu vybízet firmy k tomu, aby ty úvěry poskytovaly. Bylo to účinné, nejsem si jistá, ale pokud jsme tím dosáhli určitého zdokonaletní těch nástrojů, tak to i tak stálo za to. Další kolečko, prosím, čtyři minuty choze Garcia Magal za EPP jako první. Děkuji, pane předsedo, vítejte. Vítě, paní kandidátko, jsem rád, že vás zde vidím. Vy jste přišla v jiném okamžiku, než tady byl Draghi v roce 2015, to bylo uprostřed krize a v podstatě, kdy měnová politika měla malý manevrovací prostor. Vy přicházíte v okamžiku, kdy již máme eh, jaksi eh, na horizontu eh, situaci jinou, tedy kdy se jinak vyvíjí úrokové sazby a podobně, takže proto ta vaše vysvětlení jsou jiná. E, jste, mm, mm, teď ale se také hovoří o e, krizi, ale nebude to údajně krize poptávky, ale krize nabídky, takže proto musíme přijmout jiné nástroje než dříve. A mm, měnová fiskální politika, to jsou nástroje, se kterými lze si pohrávat, ale především je třeba se zaměřit na strukturální změny změny. Já se ptám, kolik času si myslíte, že potřebuje evropská ekonomika či světová ekonomika eh, eh, na to, že ještě vydrží ty negativní eh, úrokové sazby? A za druhé, vzhledem k, tomu, k té roli, kterou bude hrát strukturální reformy při odkupování aktiv, bylo by eh, rozumné přijmout takové pravidlo, které zavá, podváže mm, eh, mm, odkup a, a, a dluho, dluhových eh, nástrojů a mm, ze strany zemí, od těch zemí, které třeba neplní ty závazky, jak by měly, a zkušenost nám ukazuje, že většinou je zde preference pro státní dluhopisy. Bylo by rozumné se domnívat, že v kontextu strukturálních reform bychom měli dát větší eh, roli, větší místo i eh, celým papírům podnikovým, tedy soukromým, mm, a bylo by to rozumné i je zahrnout e, do e, toho portfolia ECB, protože víme, že pokud jde o ty ostatní dluhopisy, že tam je problém s úrokovými sazbami. Takže děkuji a já vám přeji hodně e, štěstí do vašeho mandátu. Merci beaucoup. Děkuji. Já bych ráda tedy se setkávala v jiných okolnost, za jiných okolností než v dobách krize. I cannot give a precise answer. Vaše otázka je nesmírně precizní, ale já na ní precizní odpověď poskytnout nedokážu. Na jak dlouho přesně chceme ještě podržet ty negativní úrokové sazby? Tam se ani nedá eh, takovouto přesnou odpověď poskytnout, protože naší prioritou je stabilita cen a ty nástroje, které máme, alternativní, jsou využívány stoprocentně a pokud eh, můžeme hovořit o nějaké amplitudě, tak i tak nemůžeme stanovit, kdy, eh, kde a jak dlouho, protože se tam nedá proanalýzovat eh, náklady a výhody. Jediná věc, která nám může být vodítkem, je, a to řekla i rada, program nákupu zůstane až do doby, kdy nedojde ke zvýšení, dokud nedojde ke zvýšení úrokových sazeb v podstatě. A tím se budeme řídit a toho jsme i svědky. Nejsem si jistá, co myslíte nákupem obligací eh, těch hodných zemí ve srovnání s těmi špatnými. Já se domnívám, že u těch mm, zkoušek odolnosti u těch testů by se nemělo příliš zavádět morální kritéria. Zda bychom měli u těch nákupů vůbec nějaká měnit ta kritéria je otázka. Já se domnívám, že by měla pokračovat ve stejném duchu. Možná se tím můžeme i bilaterálně dále zabývat. Nevím, zda jste ve vaší otázce narážel i na ten systém toho odstupňování či toho rozvrstvení. Jako další, um, pan Roblu. Have? Yeah, yeah. So, please. So. Sehr geehrte Frau Lager. Paní Lagarde, já vás vítám, říká pan Eroglu na půdě našeho výboru. Za poslední dvě hodiny už zaznělo hodně dotazů i kde jaká odpověď a já se zaměřím na prohloubení některých eh, aspektů krypto a digitální měna, jako například Bitcoin. Ty nabývají na významu neustále, do jaké míry se jedná o konkurenci vůči euru a vliv na ECB a jak je možné smysluplně bojovat s praně špinavých peněz u kryptoměn a do jaké míry považujete za úkol Evropské centrální banky ať už radit, anebo bojovat s praní špinavých peněz. A pak ještě nová otázka, která zatím neznasněla. V Německu se současná politika negativních eh, úrokových sazeb velice kritizuje, zejména postihuje malé spořitelny, malé eh, bankovní instituce. Podle vašeho vyhodnocení eh, stačí to tak, jak se to eh, zatím pojímá, anebo by se mohlo přistoupit eh, k většímu niancování eh, přístupu k velkým a malým hráčům na bankovním trhu ve prospěch odolnosti německého trhu. No, nevím, zda se mě uh, E, líbí to, že se netážete na určitou konkrétní fúzi. Dobré je, že se chcete věnovat digitálním měnám. I mě to zajímá. Když hovořím o finanční stabilitě na prvním místě a vyhýbání se rizikům a na druhém místě o zavádění inovací a o tom, abychom nezadusili tento trh, tak i toho se chci dále držet. Eh, kryptoměny, bitcoin se dá hodnotit z různých pohledů, protože jsou i místa na této planetě, kde se k ním přistupuje jako k aktivům, někde jinde se vyhodnocují jako eh, v podstatě cenina, někde jinde se k ním přistupuje jako k měně. No a e, jedno, v čem se všichni shodnou, že se jedná o velice volatilní produkt a nadmíru spekulativní. Zatím ale nenabralo vše e, takových rozměrů, aby to mohlo rozhodným způsobem ohrozit, případně narušit monetární politiku. Já bych to rozlišila od e, od toho, čemu se říká stablecoins Eh, ať už to jsou Libry, o nichž zde hovoří Facebook, nebo digitální měna centrálních bank, ty musí vyhovět všem všem aktivitám a všem pravidlům. Mně tedy nedělá starost otázka, zda se jedná o emitenta, co by banku. Mě by spíše zajímalo, zda ta uskupení se snaží plně naplnit regulační rámec, který se toho či onoho produktu týká. A v tom kontextu navrhuji, přístup následující. Cokoliv, co se váže na praní spinavých peněz, financování terorismu, narušování stability monetárního trhu. S tím se musíme zabývat na prvním místě, kdykoliv chceme se zamýšlet nad tím, zda tyto paraměny by měly prosperovat, či zda jim dovolit aby si získali své zákazníky. No a právě jedním z úkolů ECB je proanalýzovat digitální měny, koncipovat vůbec přístup k ním a pak se zamyslet, zda je vhodné eh, je nějak omezovat. Další Nikola Peticini. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji eh, paní Lagadová. Já jsem zde byl před pár měsíci a na plenárce ve Štrasburku byl pan eh, Jean-Claude Juncker a on tam před všemi poslanci přiznal, že asi až příliš naslouchal doporučením Mezinárodního měnového fondu v tom, že má, že má zavádět eh, úsporná opatření eh, do Řecka a pro řecký lid. A dnes je všem jasné, že v té krizi 2008-2009 jsme čelili nedostatečné regulaci finančního trhu. Ekonomové eh, říkají i nadále, že trh se má regulovat sám, ale eh, zřejmě tedy je s tím eh, problém. Oni říkali, že Eh, vlastně problémem bylo spíš zásah eh, státu. Takže jaký je váš názor na tuto věc? Mm, Neměli by se nějak reformovat eh, smlouvy EU, které by daly ECB novou úlohu? Že by se vlastně ECB třeba stala nějaký, nějakým nějakou bankou, která vlastně bude poslední záchranou, která bude poskytovat půjčky? Podle statutu ECB Eh, by také měla ECB usilovat o lepší situaci na trh práce, nikoli pouze o cenovou stabilitu. No, pokud by mělo dojít k jakékoliv eh, změně mandátu ECB, tak to musí učinit členské státy. To nemůže dělat ECB sama. A určitě se nejen tak nemůžeme přesunout svůj mandát eh, k tomu, že chceme ještě bojovat s nezaměstnaností a ještě chceme podporovat hospodářský růst Článek 127 pod paragraf 2 dává ECB určitý prostor, protože tam říkáme, že pokud je splněn cíl cenové stability, takže můžeme usilovat ještě o určité sekundární cíle, které pak stanoví evropské orgány, Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise. Takže tam je. Ale tím vlastně mohu vysvětlit tu první otázku. To znamená, ochrana životního prostředí, pokud to dobře chápu, je také jedno z takových cílů. To znamená, tím se legitimizuje, proč ECB chce také bojovat proti změně klimatu, že to může být považován za jedno z takových sekundárních cílů. Sice je to primární, eh, má to primární důležitost, ale patří to mezi sekundární cíle ECB. Nechci otevírat pandořinu skřínku s tím, co kdo kdy udělal, neudělal ohledně řeckého programu ale eh, i Mezinárodní nový fond řekl oficiálně, eh, nebo eh, že řekl vlastně, že ty tedy vlastně říká, že vlastně hm, ty požadavky na Řecko jsou Eh, pokud někdo říkal, že ty požadavky byly příliš velké, byla tam trojka, ta eh, rozhodnutí byla činěna několika aktéry. Myslím si, že teď nemůžeme pouze ukazovat prstem nebo vinit pouze jednoho aktéra. Bylo to takové společné úsilí a teď jsme v situaci, v jaké jsme. Řecko nás zavolalo, abychom jim pomohli a my jsme se snažili jim pomoci co nejlépe ale je pravda, že Řecko opravdu velice e, krvácelo během toho programu, který muselo podstoupit, kterým podstoupilo. Děkuji. Nyní jeden za SAD. SAD. Já vás slyším, říká paní Lagardeová, ale e, mikrofon prosím. Děkuji hodně se hovoří o takzvaných zelených dluhopisech, ale ty předchozí otázky se zaměřovaly na stranu e, poptávky, ale jak už jste sama řekla, máme problém s nedostatečnou nabídkou. Mm, taky jste hovořila o možné veřejné intervenci, jak vytvořit takový širší e, prostor pro takový trh. Já mám takovou jednoduchou otázku. Byla byste pro, aby se více, třeba aby evropské orgány více eh, emitovaly eh, zelené mm, dluhopisy? To znamená, třeba Evropská investiční banka by mohla provádět takové emise. Eh, tam nemohlo by se to prodávat na primárním trhu, protože to nedovolují smlouvy, ale třeba by to mohlo být na tom sekundárním trhu, mohlo by se to využít jako kolaterály. Za druhé, kryptoměny už jste říkala, že to není hrozba eh, ani klasickým změnám, ani finanční stabilitě, ale mě zajímá konkrétně eh, to, co říkal eh, guvernér Bank of England, říkal, že by opravdu vlastně se mohlo stát, že některé ty kryptoměny se stanou takový, takovou hlavní referenční měnou že může, mm, mohou ohrozit ty tradiční měny. Takže mě zajímá, co eh, si o tom myslíte. Děkuji. Tak první otázka, ty mm, zelené dluhopisy. Myslím si, že Evropská investiční banka už teď emituje velký objem zelených dluhopisů a že také i na tom sekundárním trhu dochází k nákupům. A co se týče Prahu, eh, to není 33%, který se týká klasických dluhopisů, ale je to 50 takže vlastně může tam docházet k upisování mnohem většího objemu těchto dluhopisů než u těch klasických, což je dobré. Také jsem eh, s radostí zjistila, že paní Ursula von der Leidenová aktivně prosazuje ten eh, nový zelený program, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, a že také chápe, že to, je, že to má zásadní důležitost. No a potom k těm kryptoměnám. Návrh, který řekl pan Mark Kony, eh, byl velice zajímavý, když jsem ho slyšela. Eh, vzhledem k tomu s neustálému vývoji, k neustálým změnám, možná ne všichni jste četli ten eh, pros- proslov pana guvernéra, on řekl, že Eh, že by se vlastně mohl uplatnit princip, který trošku je jako ten princip eh, té, toho projektu Libra, to znamená mít nějaký nástroj, který se dá eh, konvertovat v různé svrchované měny. Ten Mark vlastně navrhuje něco podobného, že by se tedy vydávala jakási kryptoměna, kterou by ale vydávaly přímo sami centrální banky. A to by určitě mělo zajímavé dopady. Eh, já mm, samozřejmě zase nemohu předjímat, jak se na to bude dívat ECB, ale já sama eh, bych se možná docela ráda zúčastnila eh, úvah o tomto novém konceptu. Děkuji nyní Nikol Gary za EPP. Děkuji, já zastupuji změny, pardon, země bez eura, zejména Maďarsko. Chci se zeptat nejprve na spolupráci mezi eurozónou a zeměmi mimo eurozónu. Určitě se mnou budete souhlasit, že je důležité, abyste byla úzká spolupráce mezi těmito dvěma skupinami zemí. A ať už to bude jakkoliv v eurozóně, stále eurozóna má velký, nebo veškeré změny, k nímž dojde v eurozóně, mají také velký dopad na země mimo eurozónu chci vás požádat, aby vždy, když budete připravovat nějaký nový nástroj, který se týká eurozóny, vždy prosím berte v úvahu i to, jaký to bude mít dopad v zemích mimo euro. Také je zde nový návrh, který už byl částečně schválen, týká se fiskální kapacity pro eurozónu. A vím, že, že víte, že to vzbudilo různé otazníky, zejména právě v zemích mimo eurozónu. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že vám se ten návrh líbí. Jak tedy chcete zareagovat na ty otazníky a pochybnosti zemí bez eura? A jaké jsou podmínky, pro vstup do eurozóny, protože tam jsou teď nějaké nové podmínky. Už jste o tom hovořila. Takže myslíte si, že ty podmínky teď stačí, nebo plánujete, že by ty podmínky mohly být možná ještě nějak eh, navýšeny? Eh, my říkáme, že se chceme stát eh, členy eurozóny, až budeme připraveni, ale asi by jsme měli obavy, pokud by tam byly stále nové a nové podmínky. A pak ještě se chci zeptat na poučení z bývalé krize. Maďarsko použilo konvenční nástroje i některé nástroje, které nebyly úplně vítané finančními orgány a Evropskou unii. Byl to takový mix, ale vypadá to, že ten mix zafungoval, protože už druhý ehm, kvartál má Maďarsko velice vysoký ekonomický růst. Také jste eh, chválila eh, aktivitu ECB za poslední krizi, já s vámi souhlasím, ale co si myslíte, že měly dělat jiného orgány Evropské unie a členské státy? nebo po, co by měli dělat, pokud by třeba zde byl nějaký, nějaké velké hrozby nebo další krize. Co by měly dělat členské státy jinak, aby eh, zabránili tomu, aby se opakovalo tady to, že, že, že to ta obnova je pomalejší než v jiných částech světa. Děkuji. Za prvé, myslím si, že spolupráce mezi zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu je naprosto zásadní protože i ty země mimo eurozónu, mnohé z nich tam mají aspirace přistoupit k eurozóně a e, některé mají ten opt-out, e, také doufám, že se vyřeší situace z Paného království. Takže ta spolupráce je důležitá, my jsme všichni členy jedné rodiny a to s tím naprosto souhlasím, že ta spolupráce je důležitá. Také je pravda, že jsem uh, uvítala tu uh, fiskální kapacitu, která byla schválena v červenci. Považuji to za určitý první krok, určité úsilí zlepšit konkurenceschopnost, uh, zlepšit konvergenci, to je všechno chválihodné, ale musíme pokračovat dál, pokud budou ty podmínky dobré, pokud členské státy s nimi budou souhlasit a pokud uh, je přijmou, pokud je přijmou za své. Uh, spolupráce zemí Eh, zatím, zatím tedy doufáme, že ta situace se zlepší, pokud budou dobré podmínky. Pak jste se ptali, zda eh, se chystají nějaké další podmínky pro vstup do eurozóny. Hmm, máme zde například teď Chorvatsko. Vypadá to, že Chorvatsko je mm, na tom dobře, že je schopné, má tam dobrý dohled, takže je tam důležité, aby tam byl třeba ten dohled nad bankami a tak dále. Já eh, se osobně domnívám, že tam musí dojít třeba v oblasti Chorvatska ke zlepšení v boji eh, s praním peněz a s bojem s terorismu. Eh, neříkám, že ta pravidla, která jsou teď, eh, úplně stačí, možná by mohla být zlepšena, musí tam být také lepší koordinace, lepší informovanost. Děkuji nyní za Goje Dimitris Papadopoulos. Děkuji, budu hovořit řecky. Děkuji, dobrý den, paní Lagadava. Já mám kladný postoj k tomu, jak jste se zde vyjádřila, totiž, že ten primární přebytek v mé země by měl klesnout. My už jsme s uspokojením přijali vaše slova, že totiž řecké hospodářství v nedávné době zažilo pozitivní vývoj ve srovnání se zbytkem eurozóny. 1,9 nárůst. To doufám, že rozhodně se pak vezme k srdci i náš nový premiér pan Mitsotakis neměl by se odchýlit od nastolené cesty, kterou jsme nastolili už my. Už naše vláda vyjednala s mezinárodními eh, bankami snižování přebytku. A v tom kontextu mám otázku. Moje země bylo zneužito, zejména když ještě pan Strauss-Kahn a pan Dijsselblum nám vnutili ty mm, pochybné multiplikátory, vnutili nám jejich uplatňování a to vedlo k velké nezaměstnanosti a k mnohem horší krizi, než s čím jste podčítala tehdy ty. Co k tomu můžete říci? To vše přece bylo zavedeno pouze, aby byly chráněny zájmy francouzských a německých bank. To, jak vy se k tomu nyní vyjadřujete, tak je to taková recyklace. Nyní se dostanete na židli Evropské centrální banky a mně by záleželo na tom, abyste nám nalila eh, čistého vína ta pandořina skřínka, před kterou varujete, ta už u mé země otevřena byla a pořád se to zhoršuje. A ještě jedna konkrétní otázka. Evropská centrální banka je nucena by měla být nucena k většímu dílu odpovědnosti než měnový fond. A já se táži, k jakým opatřením chcete sáhnout, abyste posílila vaši transparentnost. Já už eh, o tom primárním přebytku jsem toho řekla dost, podle mě. Most of my leadership, a position that was... Když já jsem ve své funkci vlastně měla jenom odpovědnost než Evropská komise. Evropská komise vlastně nakonec nám nedovolila, abychom se zúčastnili té třetí části programu. Také si myslím eh, říci, že férové říci, že mnoho strukturálních reform, které byly součástí toho celého balíčku, Eh, nebyly úplně nutně dokončeny a já doufám, že řecká vláda s tím bude pokračovat, že začne, že, že dokončí to, co měla a že také prohloubí všechny tyto reformy, aby ten trh byl konkurenceschopný, aby byl efektivní. Já samozřejmě jsem ráda, že ten eh, že růst se obnovuje a že do země jezdí více turistů, že tam je více výroby, že se to obnovuje. Co se týče těch fiskálních eh, multiplikátorů, eh, Mezinárodní měnový fond uznal nejenom ohledně Řecka, ale i ohledně Portugalska, kde jsme také právě zkoumali dopad eh, fiskálních multiplikátorů, tak jsme uznali, že jsme že jsme nedostatečně ohodnotili, že jsme to podcenili, tyto dopady těchto multiplikátorů. A eh, ale nebyla to odpovědnost pouze eh, jedné instituce, byla to odpovědnost dvou nebo tří institucí. Myslím si, že jsme tehdy všichni na tom byli stejně. Teď opět můžeme se rozhodovat, kdo za co mohl, ale zároveň je důležité také eh, říci, uznat, že pokud nějaký krok byl navržen špatně, nebo že tedy jsme to podcenili, tak je dobré to přiznat. My jsme tehdy měli určitý uh, úřad pro interní evaluaci, interní úřad pro evaluaci, a kteří o tom uh, hovořili a byla tam velká diskuse o tom. Transparentnost. Já jsem pro co největší transparentnost, ale zároveň to musí být v souladu s nezávislostí uh, institucí a také s tím, aby mohli plnit své úkoly. Ale zcela jistě vítám úsilí o transparentnost a pokud bych byla potvrzena ve, v, v mé funkci, tak se budeme setkávat pětkrát do roka. To si myslím, že je přesně takový příklad transparentnosti, kterou vítám. Děkuji. Vážení kolegové, ještě nás čekají pět otázek a ještě budou catch the eye a pak ještě tam byly další dva, dvě žádosti a pak eh, už nebude tlumočení, pak už budeme pokračovat pouze anglicky a já bych vám ještě rád dal nakonec pár slov na závěr. Takže navrhuji, abychom skončili ve 13.05. Pokud budete všichni struční při formulaci svých otázek, tak to stihneme. Já si myslím, že paní Lagardová velice dobře odpovídá, eh, velice eh, stručně odpovídá na ty otázky. Joachim Schuster, tady už zaznělo hodně otázek a já si pouze vyžádám doplnění dvou záležitostí. Za prvé, pro mě je mimo pochyby, že bychom se měli nově opět zamyslet nad politikou příliš nízkých úrokových sazeb. Politika centrální banky sice má stabilizační pozitivní vliv, ale i záporný dopad na to, že totiž tam jsou ty záporné úrokové sazby. V Německu se už dokonce hovoří o tom, že by se to mělo mělo rovnou zakázat, aby si banky nastolovaly a předávaly dál záporné úrokové sazby, zejména eh, s pohledem na hranici 100 tisíc eur. Co si o tom myslíte? Druhá záležitost, velice kontroverzní je, dla, zda by se vůbec mělo počítat s digitálními měnami. Tam máme různé úrokové sazby různých členských státech, jednak to pak má E, špatný dopad, protože ty zadlužené státy e, mají větší problém to unést a jiné na tom vydělávají. Nemělo by lepší, aby byl, když máme jednotný trh, jednotné měnové prostředí, sdílení rizik e, utvářet jinak a pokud ano, ke kterým krokům byste sáhla, aby to tady vše bylo racionálnější v, z pohledu sdílení rizik v eurozóně? Děkuji, že jste propojil tu otázku mí, úrokové míry a fiskální politiky. To je v podstatě stejná diskuze a to i e, e, navazuje na to, co řekly centrální banky během e, krize. Já myslím, že je třeba vést tento dialog tak, abychom správně nastavili, kalibrovali oboje a abychom e, mohli podle toho nastavovat ta opatření, která podle mě teď jsou důležitá, abychom splnili mandát, to znamená cenovou stabilitu. Také si myslím, že některá makro obezřetnostní opatření mm, jsou nutná, abychom řešili konkrétní rizika v konkrétních segmentech. S těmi je třeba pokračovat, rozvíjet je, abychom se ochránili před eh, riziky potenciálně finanční nestability eh, především mám na mysli eh, leverage zadlužování, tedy máme zde eh, tu, to musíme monitorovat, to dělají i centrální banky. A to tež platí třeba pro i realitní trh. Tam také třeba použít ty makroobezřetnostní ukazatele. <clears throat> více sdílení rizik v eurozóně. Dobře, to je ultimátní cíl. Takže zatím nejsme v té fázi. Víme, že zatím eurozóna není dokončená. Tam ještě chybí něco. Když se podíváte na výnosy, tak jak je měříme eh, podle zemí, tedy výnosy z těch eh, dluhopisů s krátkodobou či dlouhodobou splatností, tak vidíme, jaký malý spread tam je mezi těmi výnosy. A to je skutečně zajímavé vidět, kolik za posledních několik čtvrtletí, zda, jak se to eh, prostě ještě více, je to více těsné ten minimální spread, který ještě to rolovatelný, pokud jde o rizika. No a, mm, takže to se dotýkalo celé otázky restrukturalizace bankovního systému, e, dokončení bankovní unie. jak asi řekl i pan Enria dnes dopoledne, je třeba e, očistit e, ten bankovní systém od těch ne, nebonitních, od těch nevýkonných, nesplácených úvěrů a mm, je třeba Mm, jít cestou sdílení rizik, o kterém mluvíte, to by byl ideál. A, ale je třeba, aby byly naplněny podmínky a všechny ty praktikály, abychom touto cestou mohli jít. Děkuji kolegyni Cortason od Zelených. Avoided the worst. Děkuji, paní Lagatová. Zatím se nám podařilo vyhnout se nejhoršímu, což je monetární populismus ze strany ECB a spochybnění společné měny. Ta ekonomika, jak nahlížíme na její scénáře, znamená, že opravdu musíme sáhnout té sadě nástrojů, které už jsou prověřeny dobou. Moje otázka se týká eh, vedlejších účinků. Eh, stručně jste se zmínila na dopady na nemovitostní trh. Ceny nemovitostí rostly mnohem eh, rychleji než platy, což má dopad na naše občany žijící ve městech. Ano, samozřejmě, že politika řízení úrokových sazeb má své místo, ale na druhé straně by každý měl mít na paměti, že si lidé musí moci dovolit střechu nad hlavou. Takže makroobezřetnostní regulační nástroje, jak ním chcete sáhnout, budete používat kolaterální požadavky a um, anticyklické rezervy já vám děkuji. V této oblasti tady se domnívám, že makroobezřetnostní nástroje, které zatím jsou využívány poměrně nedávno, tam už dokázali, že si umí poradit s vývojem cen na nemovitostních trzích, například v Kanadě a v Austrálii. Tam najednou začaly růst ceny nemovitosti a pak, když se hovořilo o mikro, makroprudečních eh, rizicích a nástrojech, tak to zafungovalo a je třeba k ním sáhnout a zejména za daných okolností, za současných okolností. A ještě bych si dovolila k tomu eh, trošku něco dodat. Je ale zde otázka i nabídky musíme mít dost nemovitostí na trhu, tak, aby bylo čemu napomáhat a aby tomu také veřejnost rozuměla. Děkuji nyní za ide Antonio Rinaldi. Děkuji, děkuji. Paní doktorko Lagardeová, zde vedeme diskuzi o e, i revizi statutu ECB a odpověděla na otázku kolegy, že e, lze mm, že můžete plnit pouze ten primární cíl, což je e, stabilita cen s cílem inflace. Ale zde máme hodně národních institucí, které říkají, že práce je základem. Takže nemyslíte si, stejně jako jsme již tady slyšeli, že zde bychom měli mít i cíl zaměstnanosti, že i to by bylo třeba považovat za primární cíl. Je to otázka, kterou vám kladu, protože v tomto okamžiku je pro nás velice eh, důležitá. Další otázka. Vy dnes v tomto okamžiku můžete garantovat eh, těm 500 tisícům, 500 milionům občanů eh, v Evropě, že budete zcela nezávislá? Já se vás na to ptám, eh, protože mm, jako občan, normální evropský občan, protože když v Le Monde, eh, prestižním, prestižních novinách v červnu mm, byl zveřejněn mm, článek, tak tam v podstatě mm, čteme věci, které bychom nechtěli vůbec tady slyšet. Vy jste tam eh, četla toho, to bylo za, Sarkozy, za Sarkozyho, bez toho, ani, my, eh, tam bylo řečeno, že potřebujeme do vedení ECB osobu extrémně eh, nezávislou, extrémně nezávislou, to se tam píše a můžete nám potvrdit, že když budete potvrzena, že skutečně budete se chovat extrémně absolutně nezávisle? Děkuji. Thank you so much for that question. Velice děkuji za tento dotaz. Když hovoříme o nezávislosti ECB a nezávislosti prezidenta nebo prezidentky ECB, to jsem velice ráda, že vám mohu potvrdit, že je to ta nezávislost ECB i prezidenta je naprosto nedílnou součástí nezávislosti ECB. Takže pokud třeba eh, jste součástí kabinetu a pracujete pouze solo, tak zkrátka nejste důvěryhodní. A pokud jste prezidentem ECB, tak tady si myslím, že to je úplně jiná situace. Protože dokonce zákon stanoví tu nezávislost. Zákon říká, že lídři členských států nesmějí vyvíjet nátlak na prezidenta ECB. A to je nesmírně důležité, protože ECB je instituce, která má sloužit lidem eurozóny. Nemá sloužit lídrům členských států. A ECB se zodpovídá obyvatelům eurozóny prostřednictvím eh, Evropského parlamentu, protože vy zastupujete evropské občany. Takže pro mě je to naprosto zásadní. A já vám řeknu, že pokud by tam nebyla zajištěna ta eh, nezávislost, tak bych vůbec ani neuvažovala o tom, že budu akceptovat kandidaturu. Děkujeme a nyní za Catch the Eye pan Jan Kotan, druhý místo předseda, místo předsedkyně, pardon. Budu hovořit, Budu hovořit francouzsky. Já eh, kvituji s potěšením, že kandidujete ze třech důvodů. Eh, mm, kromě nezávislosti a důvěryhodnosti, o, kterých, o, které, o, o čemž hovořili kolegové, protože vy jste první ženou v této funkci a dnes 24 řečníků je nás pět žen pouze, takže vidíte, ale kvalita možná je lepší než kvantita. Nikdo není perfektní, nic není perfektní. Já jsem francouzska a já jsem z Normandie, jako vy, myslím i. Mm. A velké eh, technologické, environmentální změny, změny ve společnosti, to znamená, že musíme přehodnotit naši měnovou a hospodářskou strategii a uh, to i vyplývá z vašeho dotazníku, kde ukazujete, že chcete změnit to, jak ECB je vnímána ve veřejnosti. Chcete více tedy naslouchat občanské společnosti a mladým lidem. A mm, zde my v našem výboru se staráme o naše hospodářské subjekty, podniky a my chceme, aby vaše politika stimulovala činnost eh, našich podniků, především malých středních podniků, ochránila spotřebitele, eh, protože to jsou klíčoví hráči v ekonomice. A proto všechno, jak vy chcete, aby mm, ECB byla více konkrétní, uchopitelná, otevřenější, tak jak navrhovali kolegové, aby třeba se eh, vytvořilo to výroční eh, fórum, které se schází jedno za rok. Madame la vice Děkuji, paní místo předsedkyně. Já eh, tady přes vás vítám Normandy, Normandy i to ženy zde. To výroční fórum, o které jsme mluvili, to je způsob, jak zahrnout zástupce občanské společnosti, ale já myslím, že to nestačí. A to především si myslím proto, abychom umožnili to, aby Eh, občané Mm, členských států eurozóny se stotožnili s námi, tak je třeba, abychom k ním se dostali všemi možnými kanály a jazykem, který bude pro ně srozumitelný. Když jsem nastoupila do fondu, tak jsem chtěla po všech, aby začali, aby přestali používat zkratky, protože to už vylučuje ty ostatní řečníky nebo partnery. Je třeba tedy pročistit náš jazyk, naši retoriku a e, nepoužívat ten technokratický technický žargon, tak aby občané, tedy spotřebitelé, ti, kteří nutně nemusí být experti na měnovou politiku, aby pochopili, k čemu ECB má sloužit, jaká je hodnota toho, že máme společnou měnu, jaké, mm, jaká opatření přijímáme, co to znamená regionální suverenita, tedy suverenita našeho regionu. A já eh, chci uchopit tyto možnosti a i určitě rada guvernérů také z toho bude nadšená a tak, abychom mohli umožnit eh, jiný přístup, jinou komunikaci, tak, aby se občané eh, nám přiblížili. The last speaker, last question from Mr. Guzmao, also vice chair of Econ. Ještě pan Guzmao, také místo předseda výboru Econ. Děkuji, já budu hovořit portugalsky. Ale nevíme, zda ještě bude tlumočení zajištěno. Ano, tlumočení bude do jedné hodiny takže ještě je tam čas. Já souhlasím s mnoha kolegy, kteří eh, říkali, že ta nekonvenční měnová opatření byla zásadní k tomu, aby se zabránilo kolapsu eurozóny. A také souhlasím i s tím, že nekonvenční monetární politika sebou nese určitá rizika. Chtěl bych vyhýt se zkušenosti mé vlastní země, protože e, nám e, v Portugalsku také trojka řekla, že máme provést ten balíček, ten program, e, ozdravný program, ale v těchto vlastně došlo k velkému zadlužení právě v těch v, v to období toho programu. A politická většina pak ale zvrátila některá ta opatření a teď máme snad nejlepší růst v naší zemi za celou naši historii, ale také došlo k největšímu eh, snížení toho poměru eh, dluhu. Takže si myslím, že bychom také měli vést docela důležitou debatu a z toho vychází i má otázka. Eh, myslíte si, že ta rizika spojená s nekonvenčními opatřeními si vyžadují určité politické kroky, které třeba zde vlastně ještě ne, v minulosti nebyly? Nebo myslíte si, že stabilita eurozóny může být dosažena pouze monetární politikou kombinovanou s politikou škrtů, tak jak tomu bylo dřív, tak jak jsme to prošli? Ano, děkuji. The Portuguese uh, people in, in going through a